Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte. Zahájíme dnešní zasedání. Jak všichni víte, tak dnešní slyšení organizuje výbor ASCO pro ústavní záležitosti ve spolupráci s výborem pro hospodářské záležitosti EKON. Předsedat dnešnímu jednání budu já, budu zastupovat předsedkyni Hibner, která dorazí během dopoledne později a také panem Galtieri, také bude předsedat pan Galtieri. Hlavním cílem dnešního slyšení je umožnit výměnu názorů s odborníky Jde nám o to, abychom získali další názory, které využijeme při nadcházející práci na ústavních záležitostech, které se týkají řízení v rámci eh, hospodářské a měnové unie a eurozóny. Toto slyšení bude zorganizováno v podobě dvou samostatných panelů, každý bude trvat hodinu a půl. První panel organizuje výbor pro hospodářské a měnové záležitosti a bude se soustředit na roli euroskupiny v ekonomickém řízení. Druhý panel, to už je odpovědnost výboru pro ústavní záležitosti a ten se soustředí na ústavní aspekty řízení eurozóny a také na záležitosti, které pramení z otázky legitimity a demokratické odpovědnosti v rámci rozhodovacího procesu. Já doufám, že dnešní e, slyšení nám pomůže v naší práci, jimž cílem je zlepšit demokratické řízení eurozóny ve prospěch evropských občanů. Chtěl bych našim odborníkům připomenout, že jejich vystoupení musíme omezit maximálně na 15 minut a žádám vás, abyste dodrželi řečnickou dobu, abychom také měli dostatek času na diskuzi s poslanci. Zároveň bych chtěl připomenout, že dnešní jednání je vysíláno přes internet a to, to je vše na úvod a teď už předám slovo panu Gualtierimu, aby nám představil první panel. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat našim hostům, našim řečníkům za to, že dorazili na dnešní jednání a také výboru pro ústavní záležitosti, že se chopili iniciativy a iniciovali tento seminář. Myslím si, že je zvláště vhodný v tuto chvíli, kdy se zamýšlíme na mm, procesem opětovného eh, spuštění eh, reform a kdy se zamýšlíme nad rolí euroskupiny, která je v celém procesu zásadní, protože euroskupina je poměrně zvláštní institucí, která do jisté míry schrnuje komplikovanost současného systému řízení eurozóny, kdy euroskupina eh, má svou roli, což nám dnešní odborníci vysvětlí. Je to neformální instituce, která rozhoduje neformálním způsobem, protože pak tady máme eh, podle článku 136 standardní zasedání rady, kde zasedají také zástupci eurozóny, nicméně zároveň tedy vzniká tato euroskupina těžící z jistých výsad a navíc je tady mechanismus stability, který má svou mezivládní povahu. Takže celá tato instituce mm, nemá vlastně poměrné zastoupení eh, odrážející názory evropských eh, občanů, což eh, není úplně standardní situace, je to také předmětem dnešních diskuzí a povaha této instituce mm, je ovšem velice důležitá, proto stojí za analýzu, protože v čele euro skupiny je vlastně mm, Eurosummit, eh, který se neopírá o smlouvu, nýbrž eh, o mezivládní dohodu. Takže na institucionální úrovni vznikl velice komplikovaný konstrukt. Eh, na úrovni ekonomického chování je to ovšem místo nesmírně relevantní, důležité, kde se odehrává velká část rozhodování o současné ekonomické politice. Proto je dobré se nad tím dnes zamyslet, prodiskutovat to, zanalizovat a je mi velkou ctí předat slovo prvnímu řečníkovi, panu Danielovi Grosovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání na dnešní jednání. Hned na začátku bych chtěla říci, že nejsem právník ani odborník na ústavní právo, ale Říkala jsem si, že by bylo možná zajímavé podívat se na podstatu koordinace hospodářských politik a na to, eh, čeho bychom se měli pomocí těchto politik dosáhnout a poté bych to nechal možná na jiných řečnicích nebo poslancích tohoto výboru, abyste se zamysleli nad formou, kterou by tato podstata měla dostat. A z tohoto důvodu jsem nazval své stručné vystoupení jako co je logikou či důvodem pro řízení HMU a ekonomickou koordinaci. Já si myslím, že je to velice důležité, když se zamyslíme nad současným rámcem, ale je to důležité také z hlediska budoucnosti a budoucího zlepšení tohoto rámce. Nevím, jestli mi může někdo přepnout další slide ehm, prezentace. Děkuji. V tom případě bych chtěl se nejprve podívat na to, jakým způsobem já vnímám současné fungování systému, pak se podíváme na jeden klíčový důvod, který vidíme jako ekonomici pro fungování ekonomické koordinace. Jde o to, že národní politická rozhodnutí mají své vedlejší dopady. To znamená, že když jedna země zvyšuje svůj deficit, může to mít nějaké dopady na další země a podíváme se na to, jaké dopady to mohou být. V zásadě budu chtít říci, že tyto vnější či vedlejší eh, dopady eh, se značně liší, pokud jde o jejich eh, rozsah, pokud jde o stav hospodářství v jednotlivých členských státech a v závislosti na stavu ekonomiky samozřejmě je potřeba přistoupit k jiné podobě ekonomické koordinace. Nevím, jestli to teď dobře přečtete. Eh, tak to tady spíše vysvětlím. Asi zde není potřeba zdůrazňovat, že celý systém, který dnes funguje, je nesmírně komplikovaný. Je to systém sestávající z řady různých prvků, je tam ten balíček šesti a dvou opatření, eh, fiskální dohoda, ale celkovým cílem, kdybychom eh, poskládali všechny dílky té skládačky, tak jde o to, že je potřeba posílit koordinaci hospodářských politik. Nyní bych chtěl poukázat na tento citát, eh, který je z materiálu Evropské komise a který implicitně říká, že čím eh, je situace krizovější, tím eh, větší hospodářskou koordinaci potřebujeme. Dává to smysl, ještě se k tomu vrátíme, ale co když nejsme v krizové situaci? Potřebujeme přesto koordinaci hospodářských politik? Řada nástrojů, které nyní máme k dispozici, jsou vytvořeny proto, že očekáváme, že přijde další krize a chceme se na ní připravit, ale ekonomika většinou funguje po většinu doby mimo krizi, naštěstí tedy. A tak myslím, že nemůžeme budovat systém ekonomického řízení eh, čistě pro krizové situace, ale musíme také eh, vzít v potaz eh, běžné nekrizové období. Zde vidíte hm, tu hlavní informaci, kterou jsem dnes chtěl sdělit. Znázornil jsem zde dvě osy, které představují různé prvky naší situaci. Na té horizontální ose vidíte um, sílu a míru takzvaných vedlejších eh, externích dopadů. A na té vertikální ose vidíte míru koordinace a stupeň eh, závaznosti koordinace. To znamená, eh, dole vlevo je vlastně situace normálního ekonomického fungování, kdy ta koordinace je také spíše volnější, v podstatě nezávazná. Skutečnost je taková, že země se spíše mm, pouze scházejí, informují se o tom, co dělají na národní úrovni, potvrdí se to, schválí a pak se vrátí domů a v podstatě eh, jejich rozhodování nemá vliv na ostatní tím, jak postupujeme eh, dále, tak se dostáváme na úroveň paktu stability, kdy se začíná zpřísňovat eh, a posilovat koordinace, rostou deficity zemí, některé z nich jsou možná přímo nadměrné. A tak eh, je samozřejmě logika, že, logické, že se zvyšuje také interference mm, v oblasti mezinárodní koordinace. A nahoře vpravo, to už jsou země v takzvaném programu pomoci, což je mm, situace, kdy země potřebuje pomoci s financováním a to je asi nejvyšší stupeň interference do národního ekonomického rozhodování, což je situace, které jsme dnes například svědky eh, v Řecku, což je věc, eh, která se, eh, se soulaďuje velice špatně s národní suverenitou. Nicméně jsou to situace, kdy existuje ekonomický důvod pro takovýto druh vnějšího zásahu, protože země není schopná se na otevřených trzích financovat a nebezpečí vedlejších dopadů je nejvyšší a tudíž je také největší, největší důvod zasáhnout. Ehm, navíc je ve hře nejvíce peněz, celé společenství tedy půjčuje peníze eh, příslušné zemi a tak takovýto stát eh, musí podnikat kroky, které zajistí, eh, že bude eh, v blízké budoucnosti schopen obsluhovat svůj dluh. Takže tady vidíte tu logickou korelaci mezi nutností zasáhnout na nadnárodní úrovni a mezi tím, ta země je či není v krizi. Myslím si, že toto je tedy pochopitelná korelace, ale jak už jsem říkal, nesmíme zapomínat na to, že tyto vnější dopady závisejí také na stavu dané ekonomiky. To znamená, že teď by bylo asi vhodné zmínit se o tom, jak se toto může měnit, protože to je zásadní pro míru ekonomického řízení či koordinace. Jsou tady dvě oblasti, které eh, teď předpokládám v současném systému. Jednak, že země udělá špatné fiskální rozhodnutí, například eh, potom nastupuje postup při nadměrném schodku, anebo když um, dojde k vnější nerovnováze a tady nastupuje postup při makroekonomické nerovnováze MIP. Tyto dva postupy vlastně ošetřují hlavní zdrojem šoků, otřesu, při finanční krizi a následných vedlejších dopadech. Podíváme se teď všem podrobněji na celou situaci. Na tomto slajdu eh, vidíte eh, určitou klasifikaci která nám říká, zda mně eh, má svými rozhodnutími negativní či pozitivní dopad na ostatní. Záleží na celkovém prostředí. Vezměme si fiskální politiku, to je ten prostřední eh, sloupec, poslední eh, prostřední řádek. V Německu roku dojde fiskální expanzi. Eh, řada lidí by řekla v současné době, že eh, ano, tak to může být. Vnější poptávka vede ke zvýšení vnější poptávky v dalších eh, zemích a pokud jde o nezaměstnanost, tak i ta se ovlivňuje v širším regionu. To je tedy eh, situace v současné době, kdy jsou úroky, úrokové sazby blízké nule. V běžných eh, situacích by to ovšem vypadalo trochu jinak. Eh, v normální situaci by to bylo tak, že pokud má Německo fiskální deficit, tak je větší poptávka v jiných zemích ale zároveň je tady tlak na zvýšení úrokových sazeb a tím pádem čistý dopad na, jiný, na jiné země eh, bude mm, neúplně jistý. Bude, tyto země budou moci vyvážet více do Německa, to je posílí, ale nejsme si jistí, že tomu skutečně takto dojde. Máme eh, zkušenost eh, z 90. let, kdy došlo ke znovu sjednocení Německa a vedlo to k velkému nárůstu poptávce po importu země jako Holandsko například, eh, vůbec země Beneluxu z toho těžili, protože exportovali hodně do Německa a úrokové sazby eh, pro ně nebyly důležité. Země jako Itálie, do určité míry Portugalsko a Španělsko eh, se ocitly spíše v krizi, protože ty řešili především úrokové sazby, protože tolik nevyváželi do Německa. Toto není čistě teoretická záležitost, je to velice praktické, protože když si teď řeknete, jaká je optimální fiskální politika pro eurozónu, měla by euroskupina nebo jakákoliv euroinstituce nepožádat německou fiskální expanzi? A já jsem říkal, že za současných eh, okolností je odpověď snadná, ale za běžné situace je odpověď velice obtížná. Dopad na různé země může být skutečně velice rozdílný. A to je velice praktická věc, to znamená, že každá instituce, která chce řešit eh, fiskální politiku, musí řešit tuto záležitost. Ehm, není jednoduché se sejít a říct si, budeme to koordinovat, abychom měli tu optimální fiskální politiku, když vlastně nevíme, jak fiskální politika v jedné zemi ovlivňuje situaci v jiných státech. A to stejné platí pro reformy, takzvané strukturální reformy, které zvyšují produktivitu podívejme se opět na konkrétní příklad. Velice často se říkalo, že Němec, Německo, prosím, navyšte, eh, nebo zvyšte reformu eh, služeb, aby se vám zvýšila ve službách produktivita, tím pádem se tam zvýší investice, poptávka a budou z toho těžit i ostatní státy. Když se vezme ten normální model, tak eh, to bude vlastně fungovat spíše opačně, totiž může dojít tomu, že reforma služeb v Německu zvýší sice místní produktivitu, ale povede to nejenom k vyšší produktivitě, ale také větší konkurenceschopnosti pro Německo a můžou na tom ostatní tratit eh, kvůli eh, snížení eh, dovozu. Takže když se nad tím takto zamyslíte, tak všechny periferní země, mm, těm se říká, zvyšte si produktivitu ve službách, budete konkurenceschopnější a Německu se také radí to stejné, aby mohlo více dovážet. Takže jak vidíte, mm, ty dvě věci nejsou slučitelné. Typický eh, příklad eh, z dnešní eh, ekonomiky, ale je to také typický příklad praktických problémů, na které narážíte v okamžiku, kdy chcete řešit ekonomickou politiku pro větší oblast. A zvláště, když se zamyslíte nad tím důvodem, který vás vede k tomu, co radíte jednotlivým zemím, co by měli udělat eh, a co by spíše neměli dělat na národní úrovni. To znamená, ptám se, má eh, společenství eh, legitimní právo takto eh, pozbuzovat země ke strukturálním reformám? Je to v zájmu ostatních nebo není? My vlastně přesně nevíme a nikdo to přesně neví. A právě z tohoto důvodu se domnívám, že pokud máme něco někomu radit, eh, tak mimo údobí krize eh, Půjde se o to, abychom nepřetěžovali mechanismy ekonomického řízení a nesnažili se dosáhnout příliš vysoké míry koordinace kterou tady v Bruselu vnímáme jako užitečnou možná, ale e, u nich si nemůžeme být úplně jisti, zda nebude mít zásadní vedlejší dopady e, na celou e, eurozónu. Takže moje rada je asi taková, pokud pochybujeme, tak je lepší se zdržet jednání a více se soustředit na předcházení krizí, což v prvé řadě znamená posílit finanční systémy. Já bych tedy argumentoval, kdybych to měl schrnout, eh, že existuje eh, důvod pro eh, posílení odolnosti finančních systémů, aby lépe odolávali krizím, ale zřejmě nepotřebujeme navyšovat koordinaci hospodářských politik, jak v oblasti strukturální, tak fiskální, kromě toho období, kdy akutně probíhá finanční krize. Děkuji. Daniel Gross. Děkujeme, děkujeme našemu prvnímu řečníkovi Danielu Grossovi. Děkujeme za tyto velice zajímavé, velice jasné informace a doufám, že to rovněž podnítí naše diskuze. A nyní je to náš druhý řečník René Repasy, prosím. Dobré ráno, pane Gualtieri, pane předsedo, pane Savelo, pane předsedo, členové výboru EKON, jakože členové výboru AVKO. Rád bych vám poděkoval za to, že jste mě pozvali na toto veřejné slyšení o institucionálních aspektech nové role ekonomické zprávy a euroskupiny. Tento první panel se věnuje roli euroskupiny v rámci ekonomické zprávy, jelikož já jsem právník vzděláním. Dovolte, abych se zaměřil na právní perspektivu této problematiky. A čistě z této perspektivy v podstatě nemáme mnoho co říci, protože role euroskupiny je drobná. Na základě protokolu 14 Lisabonské smlouvy, která se týká Euroskupiny, hlavním úkolem Euroskupiny je v podstatě pouze diskutovat otázky, které se týkají konkrétních odpovědností členských států, ministrů, členských států eurozóny v oblasti teda společné měny. Euroskupina podobně, jak už se o tom zmínil pan eh, předseda Gualtieri, je neformálním orgánem, není to žádná evropská instituce, nepřijímá žádné právní závazná rozhodnutí. To bylo potvrzeno v nedávné době tribunálem General Court tím, že zamítl například ta anulace rozhodnutí, které se týkaly kyperských bank v březnu 2013. Tento tribunál jasně řekl to, že tato rozhodnutí euroskupiny nemají právně dopad. To znamená, že v podstatě Euroskupina neexistuje v právním systému Unie a nemá možnost přijímat právně závazná rozhodnutí. A právě proto Lisabonská smlouva vlastně neposkytuje mechanismus určité odpovědnosti Euroskupiny za své, čili neexistuje žádná právní povinnost Euroskupiny informovat veřejnost či jiné instituce o svých aktivitách a rovněž žádná pravidla v oblasti transparentnosti pro Euroskupinu. Nedělají se žádné zápisy z jejich daní, pouze určitá krá zkrátka shrnutí, která se rozesílá i účastníkům těchto jednání. Předseda Euroskupiny, tu, to znamená, nemá právní, není právně závazný odpovídá se žádnému parlamentnímu orgánu a v podstatě se musí bát žádných dopadů, které jsou propojeny s nějakým negativním hodnocením výkonu euroskupiny. I přesto a zde to opakuji, tento nedostatek odpovědnosti může být tolerován z právního hlediska s ohledem na čistě neformální setkávání ministrů, kteří si pouze vyměňují své názory. Ovšem, může toto chápání euroskupiny skutečně fungovat i v současnosti, již před krizi euroskupiny v, období, v tomto období se hovořilo o určité skice, určitém náčrtu ekonomické E, zprávy a řízení. Znamená to, že se to změnilo ve skutečný obraz tento náčet? To je první otázka. Druhá otázka, kolega se o tom zmíní za chviličku, za například již po krizovém období se to opětovně vrátí do toho náčetu, do té skice Ovšem, jestli dovolíte, nejprve bychom se podívali velice stručně na to, jak to vypadalo v minulosti. Fiskálně ekonomické politiky jsou zde koordinovány v rámci určitého Ehm, víceúrovňového dohledu. To znamená, že rada má určité hlavní směry v oblasti ekonomických politik, v oblasti zaměstnaneckých politik, komise to monitoruje a zároveň monitoruje plnění těchto hlavních směrů. Tam, kde dojde k nějakým nesrovnalostem, tak rada přijme určitá doporučení pro dané členské státy a samozřejmě ty musí upravit své ekonomické politiky. Špatné ekonomické fiskální politiky samozřejmě mohou být sankcionovány na finančních trzích trzích tím, že se zvyšují úrokové sazby vládních obligací, tam, kde pozice jakéhokoliv členského státu musí být stejné, jakož i u soukromých institucí. Rozpočty jsou monitorovány, rozpočty jednotlivých států jsou monitorovány Evropskou komisi rozhodnutí o stávajícím nadměrném eh, deficitu, rozpočtovém deficitu, doporučení pro úpravu eh, těchto nadměrných do, eh, deficitu, dále určitá rozhodnutí ohledně časového harmonogramu, veškerá rozhodnutí, která se týkají doporučení, jsou přijímány radou. Pokud tato doporučení a rozhodnutí rady se týkají členských zemí eurozóny, tak pouze členské země eurozóny eh, mohou hlasovat eh, na radě. Ostatní členové rady se mohou zúčastňovat jednotlivých jednání a mohou rovněž prezentovat svá stanoviska na těchto radách. Tedy jaká je role euroskupiny v rámci stávající ekonomické zprávy. Původně se zde nepočítalo žádnou roli euroskupiny, ovšem to se samozřejmě změnilo po šesti balíčku. V rámci postupu pro eh, makroekonomické nerovnováhy Evropská komise musí informovat Euroskupinu o svého opatření, hodnotí se zde výroční zprávy komise a komise musí vzít v potaz tuto diskuzi, když provádí hloubkovou revizi E, na straně členských států v dvou balíčku. Dva roky později byla posílena role eurozóny ještě dále. Členské země eurozóny musí předkládat návrhy rozpočtových plánů, zároveň plány, které se týkají emise dluhopisu. A to nejenom komisi, ale i euroskupině a ty je monitoruje, hodnotí. Komise prezentuje své stanovisko ohledně těchto návrhů plánu rozpočtu euroskupině a poté diskutuje o rozpočtové situaci každého členského státu. Výsledky těchto diskusí v určitých konkrétních případech Eh, mohou být zveřejněny. A když zde eh, oddělíme toto naše vnímání euroskupiny od právních textů a zahrneme do toho veškerá fóra, ve kterých stejné osoby dělají rozhodnutí v rámci euroskupiny, dospějeme k takovému závěru, že euroskupina v současné skupině je určitým fórem, který propojuje různé typy diskuzí a to znamená, že musíme považovat toto fórum za závažné fórum, které má de facto závažnou roli v rámci ekonomické zprávy nejenom, že rozhoduje a diskutuje o různých plánech rozpočtového charakteru na národní úrovni, dále o emisi dluhopisu, ale stejně skupiny, které informují právě euroskupinu, například je to rada guvernéru ohledně mechanismu ESM, dále je to ECOFIN rada, kde se um, přijímají rozhodnutí a doporučení pro členské státy eurozóny. Oni v podstatě se setkávají večer před ECOFINem a rozhodnutí a ty tyto jednotlivé body samozřejmě se mohou poté stávat předmětem následující diskuze a v podstatě vlastně potvrzují rozhodnutí poté ECOFINu. Je to zásadní role euroskupiny, kterou zde vidíme a je to doplněno ještě tím, že Evropská Evropská komise samozřejmě je zde zastoupena eh, komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti a zároveň Evropská centrální banka zastoupená svým guvernérem se zúčastňuje na euroskupině a její setkání. Je to určitá nezávislost ECB v oblasti monetární politiky, ovšem vyvolává to určité otázky ohledně stupně ovlivnitelnosti politických rozhodnutí ze strany ECB, která jsou přijímána mimo mandátu, mimo jejich mandátu. Nedávno například generální advokát Cruz Villajon ve svém stanovisku v případu OMT na to poukázal. Z Němec, z německého, eh, eh, z německé perspektivy to možná znáte pod německým názvem, je to pro vás známější. Čili to znamená, že zde nejde pouze nějakou skici nějaké ekonomi, nějakého ekonomického řízení. To samozřejmě představuje veliký problém odpovědnosti, tomu se budeme věnovat ve druhé části dnešního jednání. Ovšem představuje to i právní problém. Evropský soudní dvůr v případu C27 z roku 2004 Komise proti rádě rozhodl o tom, že postupy v oblasti ekonomické zprávy, které vidíme v které vidíme ve smlouvách, nemohou být podkopávány. Cituji, máme zde širokou logiku, která vyplývá se smlouvy, což znamená, že rada musí přijímat musí sledovat veškerá pravidla, která vyplývají z článku 104, dneska je to článek 126 smlouvy a veškerá pravidla, která jsou stanovena v nařízení z roku 97 1467. To znamená, že nemůže využívat nějaké alternativní postupy, například pro přijímání doporučení, která by neznamenala dané rozhodnutí v daném okamžiku, ale která by byla přijata v podstatě na základě jiných podmínek, než ty, které potřebujeme pro aplikaci daných uh, ustanovení. To se týká především určité exkluze nečlenských států eurozóny z jednání, která se týká jeho rozhodnutí v rámci víceúrovňového dohledu, v rámci postupu pro rozpočtovou kontrolu. To znamená, že pouze nějaké schvalování Rady ECOFIN již připravených rozhodnutí z eurozóny by samozřejmě porušilo smlouvy. Primární právo představuje právo Eh, nečlenských států eurozóny rovněž prezentovat názory ohledně otázek eurozóny na radě a tím pádem mohou kontrolovat v podstatě i členské státy eurozóny, které mají exkluzivní hlasovací právo samozřejmě u záležitosti eurozóny. A tím se dostávám k závěrečným poznámkám. V podstatě je to jakýsi nástin toho, co nás za chviličku čeká. Smlouva považuje radu za základní rozhodovací instituci v rámci řízení, ekonomického řízení celé Unie. Eh, rada pokrývá totiž všech 28 členských států. A pokud jde o hlasovací práva, tak ta jsou omezena pouze na členské státy eurozóny. Nečlenské státy eurozóny ovšem se mohou zúčastňovat jednotlivých jednání rady ohledně záležitosti eurozóny a mohou samozřejmě se k tomu vyjadřovat. Na základě těchto dvou prvků smlouva hovoří jasně o tom, že kontrola aktivit eurozóny je úkolem celé Evropské unie. No a na základě těchto informací to znamená, že skutečná demokratická odpovědnost jakékoliv záležitosti, která se týká ekonomického řízení v eurozóně, vyžaduje demokratickou kontrolu parlamentního orgánu celé Evropské unie a takovým orgánem je právě Evropský parlament. A úplně na závěr, vážený pane předsedo, vážený pane místo předsedo, vážení poslanci, poslankyně, Euroskupina původně z právního hlediska hrála pouze drobnou roli v tomto rámci ekonomického řízení. Tato role byla posílena proti krizovou legislativou. V současné době hraje Euroskupina zásadní de facto roli v rámci ekonomického řízení. Je to vlastně fórum, které představuje diskuze mezi členskými státy ohledně návrhu rozpočtových plánů, rozhodnutí, doporučení, která by měla být přijata radou kontrolou v rámci víc, mm, víceúrovňového dohledu a kontroly rozpočtu a zároveň i dohod, dohod které se týkají mechanismu ESM. Tato silná de facto role ovšem zatím není ještě zakotvena ve skutečném mechanismu odpovědnosti. Představuje to určité riziko další určitého, určitého tichého způsobu mezi, parlamentní, mezi vládního postupu v rámci evropského rozhodování, co samozřejmě nemůže eh, se vrátit do mm, toho režimu před krizovým obdobím. Čili tím končíme mé vystoupení a těším se na naši nadcházející diskuzi v rámci dnešního slyšení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Repasimu za velice silně vyjádřený názor. Jeden řečník říká, že posílená ekonomická koordinace mimo krizové údobí není nutná. Tato prezentace říká, že euroskupina je v podstatě nelegální, když to trochu přeženu, takže začínáme s opravdu se zásadními vstupy do dnešní diskuze. A mám tady dalšího zájemce o diskuzi. A pardon, ještě jsem zapomněl našeho třetího řečníka v rámci panelu, eh, na pana Xaviera Rago, který je ředitelem francouzské observatoře eh, z Paříže. Omlouvám se, pane Rago, prosím. Thank you for... Děkuji Děkuji. Chtěl bych se zmínit o ekonomické koordinace v Evropě. Budu hovořit anglicky, mám k tomu několik slajdů. Já se na věc podívám trochu jinak než dva kolegové přede mnou. Za prvé, domnívám se, že euroskupina je klíčovou institucí pro koordinaci hospodářské politiky v Evropě, protože mm, vidíme to v případě Řecka. A ten poutá velkou pozornost, ale obecně nelze říci, že jsme si uvědomili, že určitá omezení, která vycházejí z eurozóny, se eh, nedocenila, nedocenila se nutnost koordinace. Některé aspekty tedy se projevily v krizi, ukázalo se, že je potřeba si jasně stanovit koordinaci. Je potřeba tedy eh, koordinaci znovu promyslet a především se zaměřit na otázku, kterou tady eh, nadnesl Daniel Gross, zda potřebujeme nějakou koordinační strukturu, pro normální období a jiný postup pro období krize a zda bychom se nemohli zamyslet nad nějakým integrovaným eh, nástrojem koordinace. Já myslím, že bychom měli o takové integrovaném nástroji uvažovat eh, a možná eh, že instituce, která by se vyvinula z euroskupiny, by byla vhodným orgánem, který by řídil tuto integrovanou ekonomickou politiku pro země eurozóny. Ve svém vystoupení se zamysl, zamyslím nad tím, co řekl pan Něbina Sikere, pokud jde o problematiku eurozóny. A Ovšem to, co e, zmíním já ve svém vystoupení, bude čistý můj osobní názor. Naše společné příspěvky jsou v písemném materiálu. Myslím, že je potřeba trochu ustoupit a, zmínit, a zaměřit se trochu širšího hlediska na problematiku ekonomické koordinace. Pokud je o euroskupinu a eurozónu, bychom se měli soustředit pouze na to, co je konkrétní a platné právě jenom pro země eurozóny. Je tady celá řada, řada aspektů koordinace, které jsou důležité a významné, spravedlnost, e, otázky pracovního trhu a tak dále. To vše je velice důležité pro ekonomickou koordinaci a efektivitu, ale nejsou přímo propojeny s určitými omezeními, jež pramení ze společné měny. Jsou tady tedy klíčové věci, které e, jsou vlastní právě společné měně a na ty bychom se měli zaměřit. Je to jednak podpora e, nejlepších osvědčených postupů, s tím, že ovšem nebudeme vnucovat eh, přesné postupy, což má mm, například eh, mm, své projevy v takzvaných eh, konkrétních doporučeních pro jednotlivé země. Otázka řízení a koordinace má své problémy. Jednak národní vlády jsou eh, voleny proto, aby eh, hájily vlastní zájmy a nikoli zájmy ostatních států a jejich občanů. Je tady problém eh, odpovědnosti ze strany celkově i států, které stojí mimo eurozónu. Už o tom hověřil pan Gross, že národní politická rozhodnutí by měla být eh, zohledňována. Zároveň ovšem musíme dodržovat zásadu subsidiarity a národní preference, které se eh, činí na národní politické úrovni. Nicméně, ve svém materiálu uvádím, že jsou tady tři aspekty koordinace, které bychom zcela jistě měli předložit ke zvážení. Jednak nominální odklon v eurozóně. To je otázka cenové dynamiky, eh, jednotlivých pracovních nákladů. Jsou tady rozdíly mezi různými sektory hospodářství a my víme, že tyto rozdíly jsou značné. Konkrétní cíl, eh, čísla. O 20% je podhodnoceno Německo, Řecko je nadhodnoceno o 30%. To jsou konkrétní čísla, ale rozdíly, který jsme byli svědky posledních deset let, jsou značné, třeba to napravit. I když to bude trvat nějakou dobu, možná deset let, přesto, proto potřebujeme koordinaci. Například pokud řekneme všem zemím, že by měli snížit jednotkové eh, náklady na práci, tak je to nesmysl. Jednotkové náklady na práci eh, musí eh, vždy platit v jedné zemi ve vztahu k jiné zemi. Když to někde snížíme o 10%, eh, zhodnotí to sice euro 10%, ale nebude to mít ekonomické mm, eh, dopady jiné než deflační tlaky. To znamená, že vnitřní eh, devalvace by měla být vždy vnímána také s ohledem na dopady, které to bude mít na ostatní země. Je tedy třeba provádět koordinaci, abychom tyto rozdíly napravili. Další věc, kapitálové toky. Víme, že kapitálové toky mohou být destabilizující, například ve Španělsku. Špatná lokace kapitálu může mít značné dopady. Můžeme investovat do sektoru s nízkou produktivitou například, který má nízký dopad na růst a budeme tím vytvářet pouze jakousi bublinu. My jsme se z toho poučili v případě Španělska. Takže teď eh, monitorujeme kapitálové eh, toky podle jednotlivých zemí na evropské úrovni. Potřebujeme tedy evropskou koordinaci a řešit toto v euroskupině. Zde je klíčové eh, národní účetnictví a řešení kapitálové nerovnováhy. Další věc, bohužel to je agregované, agregovaná fiskální pozice. To nám jak se chybí v evropské diskuzi. V tuto chvíli dochází ke značným deflačním eh, tlakům, což nám znemožňuje řešit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v této oblasti. Eh, Zvážili jsme dostatečně fiskální dopady na další eh, země. Řeší to i instituce jako MMF například, jako projekt tzv. externality. Víme, že tato záležitost je propojena s dalšími aspekty, s politikami ECB, která e, začala s kvantitativním ovolňováním možná příliš pozdě, jak se, mm, jak se nakonec e, ukázalo kvantitativní uvolňování rozhodně měla provádět ECB a tady jsme ztratili eh, určité období, kdy mohlo dojít eh, k dřívější stabilizaci a Další věc, kterou si zmínit, to jsou tři eh, tedy klíčové věci, které jsou podle mě důležité. Vzdělávání, energetika, spravedlnost, koordinace a tak dále. To je vše důležité, ale tyto tři záležitosti, které jsem zmínil, jsou zvláště důležité pro eurozónu. Tyto věci, a to velice dobře víme, jsou důležité, ale řada lidí řekne, k tomu už došlo, máme ten postup pro mm, makroekonomickou nerovnováhu, scoreboard, máme ukazatele, 29 různých ukazatelů, ale my víme, že to platí pro ekonomické řízení, ale každou tuto věc můžete provázat s dalším aspektem, s odstavcem v eh, roční analýze růstu a tak dále. Spousta těch věcí už je někde zpracována v dokumentech euroskupiny, ale my potřebujeme jasnou hierarchii a jasné, stanovení, jasné stanovisko u každého jednotlivého tématu. Také víme, že pokud si sestavíme takovýto seznam, tak to má určité nevýhody. Mm, v současném seznamu není jasně stanovená hierarchie, ehm, není tam nastavená dostatečná symetrie. Víme, že to asymetrické řešení vedlo k řadě Eh, problému, pokud chcete řešit eh, nerovnováhu v bilanci, vede to zase k deflačním tlakům a tak dále, takže tady dochází k této mm, asymetrii, my o tom víme a je třeba to eh, zvážit a je potřeba to napravit. Co můžeme konkrétně udělat? Náš návrh, konkrétní návrh, je umožnit euroskupině aby sladila tuto věc eh, a to následujícím způsobem. Jednak víme, že tato věc má dopad na to, co říkal Daniel Gross, a že jsou tady různě časové horizonty. Nominální divergence to je 10 let, to je desetiletý proces. Eh, řízení po krizi, to nastupuje tedy až po, po krizi. Kapitálové toky, to je věc, kterou řešíme před krizí. Tyto tři záležitosti mají různé eh, časové eh, horizonty. Některé věci nastupují před krizí, jiné po krizi, ale jsou propojeny eh, vláknem makroekonomické nerovnováhy, proto je třeba o nich jednat na euroskupině na úrovni Evropské unie. Co jak můžeme zlepšit odpovědnost na úrovni národní, na úrovni členských států, aniž bychom vytvořili eh, zvýšenou byrokracii? Myslím, že bychom měli eh, reformovat roční analýzu růstu a evropský semestr. A to hloubkově. Nechceme měnit smlouvu, a přesto můžeme ambiciozně eh, zlepšit ekonomické řízení. Naším klíčovým návrhem je vytvořit eh, nezávislý orgán. My víme, že fiskální orgán eh, není implementován ve všech eh, zemích. V rámci něhož by se řešila otázka, otázky fiskální, otázky růstu. My bychom chtěli, aby tyto národní orgány se zaměřovali na dvě, tři klíčové otázky, a to je pracovně právní dynamika, mzdová dynamika, a to ve všech zemích, že by se ve nějaké zprávě e, toto řešilo a analyzovalo pro každou jednotlivou zemi, dále fiskální nerovnováha by se řešila a jako druhý krok navrhujeme vytvořit evropské sítě těchto orgánů a ty by celou evropskou zprávu, která by zohledňovala právě ty vedlejší dopady na jiné země, zohledňovala by agregovaný dopad členů eurozóny a členů Evropské unie celkově. To by byly tedy takové tři komplexní nezávislé zprávy a byl by to hlavní vstup či příspěvek k roční analýze růstu a tedy příspěvek pro euroskupinu, která by se vyjádřila ke všem těmto třem eh, zprávám. Rozhodla by se, zda jsou tyto věci relevantní, nakolik, jakým způsobem eh, to řešit, eh, zda bezprostředními kroky a tak dále. Tímto pádem bychom vytvořili ekonomickou diskuzi o těchto třech důležitých eh, záležitostech a ten proces by byl ze zdola směrem nahoru k evropské koordinaci. A to je ode mě vše, pane předsedo. Thank you, thank you really for... Děkujeme. Děkujeme za váš příspěvek. Děkujeme, pane Rako. A nyní, ano, vidím, že zde Máme ještě dva sice řečníky, ale úplně nejprve, jestli dovolíte, abych reagoval na bod, který vznesl poslední řečník. Pokud jde o nějaké ekonomické odůvodnění potřeby takové posílené ekonomické koordinace ekonomických politik ve všech těchto třech oblastech. Absolutně s vámi souhlasím. Ovšem mám trošku pochybnosti institucionálního přístupu. Jakým způsobem dosáhnout těchto cílů? Nějakým mechanismem, který v podstatě vlastně přichází s nějakým dalším orgánem, fiskální rada, která se setkává, připravuje zprávu pro euroskupinu. Čili pokud to nějak propojím, ten máš ekonomický pohled s institucionální analýzou ostatních řečníků, s čím souhlasím v podstatě, tak si myslím, samozřejmě za předpokladu, že identifikujeme ty potřeby a zde já opravdu mm, s tím prvním řečníkem v tomto nesouhlasím, když víceméně ano, jsem stejného názoru, ovšem mm, nepřesvědčili jste mě ohledně těch prostředků, jak dosáhnout tohoto cíle. Protože co to znamená? za předpokladu, že skutečně existuje nezávislá analýza na národní úrovni. Kombinace všech těch tří prvků, to znamená, jak by to mohlo spustit posílenou spolupráci Euroskupiny, která by mohla opravdu mít dopad na ekonomické politiky vedené v daných oblastech, to si myslím, že je skutečně něco obtížného si představit, že by se k tomu skutečně mohlo dojít. A tím se dostávám i k tomu, o čem se zmínil pan Daniel Gross. Ano, ekonomicky, řekněme, ne úplně s vámi mohu souhlasit, protože například z krizového období víme, že u kapitálových toků jsme potřebovali lepší koordinaci, určité řízení těchto ekonomických politik. I v tom období ovšem u tohoto typu zprávy, ekonomické zprávy a nástrojů, když máme k dispozici, je nesmírně obtížné spustit nějaké závazné prvky, opatření na národní úrovni, jež by mohla být řízená způsobem srovnatelným s tím, co ministři pro hospodářství mohou se snažit dosáhnout na národní úrovni skutečně takový ten smysl řízení ekonomických politik. Otázka. Musíme teda samozřejmě zlepšit koordinaci ekonomických politik, celý tento rámec právě a řízení a souhlasím s vámi, že samozřejmě musíme využívat maximálně naše instituce, model rady, euroskupina a tak dále. V tom s vámi souhlasím. Ovšem, proto abychom dosáhli skutečných společných ekonomických politik potřebných pro podporu jednotné měny, otázka zní, nebylo by lepší jít jiným směrem, to znamená navýšení zdrojů možná ne na EU úrovni, dosáhnout určitých robustnějších kapacit. Čili cíl plné, úplné kontroly 28 nebo 19 rozpočtu ekonomických politik to prostě nikdy nemůže být dosaženo a racionálnější řešení nějak, pro nějakou podporu federálních orgánů by znamenalo posílit tu úroveň nástrojů, které máme na úrovni EU, a ne snažit se řídit na té těch nižších úrovních s těmito nástroji tento postup, což podle mého názoru by nám nikdy nepřineslo konkrétní a účinnou úroveň společných politik. To je taková úvaha, která probíhá i na straně parlamentu. Snažíme se identifikovat různé mechanismy, koordinace v této oblasti, konverzenční hlavní směry, fiskální kapacita pro zlepšení veškerých kapacit EU pro eurozónu a členské státy eurozóny. To znamená trošku jiný přístup, který by samozřejmě vzal v potaz i otázku demokratické odpovědnosti. Omlouvám se za to, že hovořím tak dlouze a úplně poslední poznámka. Pane repasy. Ano, máte pravdu, je zde nedostatečná odpovědnost. Euroskupině Euroskupina je vázána nařízením šesti balíčku 126 k vedení dialogu s Evropským parlamentem, DAF část tohoto článku znamená, samozřejmě ostatní články se týkají eh, komise, to znamená, že musí reportovat o těchto aktivitách. To znamená, že určitý základ odpovědnosti zde již je k dispozici, měli bychom ho rozšířit, posílit, maximalizovat, protože Euroskupina de facto hraje silnější ekonomickou roli než tu, která se předpokládá eh, ve smlouva. Daniel Rosati ano, děkuji, děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval všem našim třem hostům za nesmírně zajímavé prezentace. Asi to byly dva dotazy. První na pana Daniela Grosse. Vy jste nám přednesl úžasné grafy, čím silnější jsou vlastně ty vedlejší dopady mezi členskými státy, tím silnější by měla být koordinace na národní úrovni jednotlivých politik. To je podle mého názoru něco, s čím můžeme souhlasit. Všem pak tam byla tabulka, kde jsme viděli, nebo alespoň já jsem to pochopil tak, že to byl skeptičtější pohled na tuto problematiku. Trochu jsem z toho zmatený, protože to skeptický pohled nebo kritika nebo v podstatě ten skeptický pohled na koordinaci, vyplývá z toho, že jsou zde určitá specifická doporučení v této oblasti do, pro jednotlivé členské státy. Koordinace podle mého názoru je něco, o čem bychom mohli uvažovat jakožto toho mechanismu. Samozřejmě, že když hovoříme o specifických doporučeních, politických doporučeních, opatřeních pro jednotlivé členské státy, tak mohou být dobře připraveny nebo naopak špatně navrženy v některých ekonomických podmínkách, by dokonce mohly být kontraproduktivní za určitých situací a proto, aby se vyhl nějakého zmatečného pochopení. Rád bych se zeptal Dana, Daniela Grosse, zda teda jde spíše o skeptický pohled na koordinaci, jakožto mechanismu, který podle mého názoru samozřejmě potřeba, potřebu zde? Vidíme vzhledem na ty potenciální vedlejší dopady mezi členskými zeměmi, nebo spíše jde o tu referenci nebo odkaz na Německo, zvýšení produktivity v různých oblastech, Zda teda se to týká pouze konkrétních opatření, v konkrétním okamžiku pouze uplatněných. A druhá otázka na profesora Rago. Ano, sdílím jeho analýzu, ovšem nejsem úplně přesvědčen ohledně té potřeby vytvoření tří nezávislých rád v každém členském státě. Já skutečně nevidím odůvodnění takového návrhu, ovšem zásadnější otázka zní, znamená to, že euro oblast by se měla odklonit od pravidel na do určitého systému institucí, protože to by znamenalo skutečnou revoluci v rámci veškerého uspořádání smluv, protože Euroskupina by se tím pádem stala nějakým federálním orgánem nebo zástupcem federálního orgánu a jelikož zde máme suverénní státy, jediným možným rozumným způsobem koordinace v této oblasti může být pouze koordinace založena na těch pravidlech. Na pravidlech, na kterých se dohodly a které odsouhlasily všechny členské státy. Děkujeme, říká pan předseda. Silvi Gulár má slovo. Děkuji za tato vystoupení. Já omlouvám se, že jsem nestihla začátek eh, Daniela, ale znám vaše teze a eh, často se s nimi setkávám. Chtěla bych poděkovat za podnícení této diskuze, která popravdě řečeno v těch členských státech je dosti chudá zvláště z hlediska toho, co prožíváme a aniž bychom chtěli polemizovat a přehánět, myslím si, že je obtížné říci, že ten systém Multis opravdu se osvědčil eh, a že státy byly na výši svých závazků, tak tomu nebylo eh, v celé řadě států, včetně jednoho, který znám velice dobře. Něco mi vadilo na vystoupení pana Rypasy a chtěla bych mu položit otázku. Mám pocit, že tady je rozdíl mezi obecnou otázkou nedostatku transparentnosti a odpovědnosti. Máme vždy potíže s ekvivalentem ve francouzštině, zvláště u accountability, protože bez ohledu na kompetence těch rozhodujících orgánů, vy jste nehovořili například o úloze Evropské rady z hlediska eurozóny. Víte, že ve všech krizích ta Evropská eh, rada eh, otevřela vlastně cestu tomu, co pak eh, prováděla hm, ECB. Pak je tady otázka eurozóny a ne eurozóny. Mám pocit, že jste směšoval tyto dvě věci. To není jenom otázka eurozóny a ECOFINu, i když tam vlastně jsme velmi vzdáleni té euroskupině, protože tady není ještě systém, který by uznával odpovědnost těch národních ministrů, když jsme na evropské úrovni. Tady jsme velmi vzdáleni této odpovědnosti. Takže otázka eurozóny a neeurozóny, to je další dodatečná otázka, která je samozřejmě velmi důležitá. Já si myslím, že jsme překročili určitou etapu a to ze dvou důvodů. Za prvé, tady byla krize, vytvořily se systémy na základě příspěvku některých států a nikoli jiných států. Eh, často se říká, že parlament vlastně by měl rozhodovat o odpovědnosti ESM, ale je to dosti obtížné toto přímo, protože tam nejsou peníze, které přicházejí ze všech členských států. To se velice těžce prodává veřejnosti, i když eh, vlastně respektujeme smlouvy. Další otázka je, zda můžeme, tedy druhá věc, která se změnila, promiňte, když se podíváte na protokol, který je přílohou smlouvy, tak ta logika byla taková, že tehdy se říkalo, dokud všechny členské státy mm, nepřistoupí na společnou měnu euro a tak dále. Samozřejmě my už tuto logiku nyní neznáme. Nemůžeme žít v systému, který by byl provizorní, když vlastně se vzdáme toho konečného cíle. Takže měli bychom mít odvahu se pustit do této otázky nedostatku reprezentativity těchto 28 států. A poslední připomínka. Víte, že tento parlament dělá rozdíly mezi poslanci z hlediska jejich hm, národnosti. Všechny systémy parlamentu berou v potaz tyto Eh, jejich národnosti. Takže měli bychom být konzistentní. Buď se vzdáme tohoto propojení s národností nebo s občanstvím, eh, kde to zohledňujeme z hlediska zastoupení v politických skupinách a v jiných orgánech, a nebo přijmeme skutečně, že tady jsou rozdíly mezi jednotlivými státy a zařídíme se podle toho. A tady je další otázka, kterou bych chtěla položit všem. Dokážete si přes, představit, a já bych byla ráda, kdyby to proběhlo v rámci tohoto parlamentu, dokážete si představit, že bychom měli demokratické zastoupení eurozóny, v eh, těch diskuzí by se mohli účastnit i kolegové, které, kteří nepřous, nepřistoupí na společnou eh, měnu. Eh, a pokud nebudeme takto postupovat v rámci tohoto parlamentu, a já se toho obávám, tak tady budeme mít institucionální vývoj mimo toho evropského celku. Děkuji. Děkujeme. Víte, že na základě stávajících smluv by to nebylo možné. Nebylo by to možné. A my v podstatě, ano, poslanci samozřejmě, eh, kteří, odpo, kteří zastupují parlamenty, občany a tak dále. Ano, vážený pane předseda, bych se ráda vyslechla odpo, odpo, odpověď eh, od našich hostů. Ano, samozřejmě, samozřejmě, ovšem to se týkalo smlouvy, mě to velice leží na srdci, jak víte, takže se omlouvám, že jsem do toho zasáhl. Paolo Ranger má slovo. I'll be very brief. Uh... Velice stručně. Já skutečně nevidím, jakým způsobem bychom mohli problémy eurozóny řešit bez institucí eurozóny. To je podle mě jasné. Ano, myslím si, že akcelerace krize z toho krátkodobého hlediska právě k tomu povede. Uvidíme. Jediným mým argumentem je následující otázka na pana Daniela Grosse. Nevidím, jak bychom mohli udržet nebo ubránit to, že mimo krizovou situaci nepotřebujeme žádnou koordinaci. Protože to, co je zajímavé, je srovnání. Pokud by se neexistovalo euro, společná měna, tak bychom i přesto potřebovali určitou koordinaci. Protože právě ten dopad, ty vedlejší dopady, vedlejší účinky by tam stejně existovaly. Čili já si nedovedu představit, jak by bylo možné ubránit tu tezi, že tato koordinace není zapotřebí. To je podivné. protože i před eurozónou jsme již měli taková rozhodnutí, takové zkušenosti, například určitá rozhodnutí ve Velké Británii, v Německu, měly skutečně dopad na jiné země. Přelili se do těch jiných zemí, to znamená, že je to vlastně ten posílený proces integrace, který podle mého názoru bude v každém případě zapotřebí. To je moje jediná připomínka. Samozřejmě poté je zde ještě právní problém, ovšem doufám, že tomu se budeme věnovat v druhé části. Děkujeme, pan Kryzogonos má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli dovolíte, dvě krátké poznámky k tomu, co již zaznělo. Dnešní diskuze, jakož i celkový přístup Evropské unie k problematice evropské ekonomické zprávy a řízení v období krize, se pouze týká ekonomických záležitostí a je zde obrovský deficit v oblasti lidských práv. Evropská unie by neměla být založena pouze na cíle finanční stability. To je prostředek pro dosažení jiných cílů. Například zmíněných v článku 2 v smlouvě o Evropské unii. A zároveň na respektu základních práv, která jsou zakotvená v chartě základních práv. Tato práva zahrnují sociální, ekonomická práva, která jsou masivním způsobem porušována tím, jak Unie reagovala na krizi. Proto si myslím, že nejprve potřebujeme zajistit to, že jakákoliv opatření, která reagují na krizovou situaci, jsou adekvátním způsobem analyzována, s ohledem na, kontabilitu, na, na kompatibilitu charty základních práv. To je zásadní problém, což můžeme zdůraznit ještě tím, že nařízení z roku 2013 472 článku 1 zmiňuje o článku 28 Charty základních práv. To je právo na zdraví. Jako kdyby všechna ostatní práva této charty nebyla aplikovatelná na opatření v oblasti ekonomické zprávy a řízení. To je neakceptovatelné protože to vlastně vytváří určitý, no, určitý vlastně mm, nouzový stav Evropské unie, který by mohl zničit Evropskou unii z dlouhodobého hlediska. A druhá záležitost, ten druhý deficit, to je druhá poznámka, ten se týká mezinárodní nezá, mez, určitého nezávislého mezinárodního mechanismu analýzy dopadu. Zde máme různé uh, různá opatření nadiktována členským státům pro ekonomickou zprávu a řízení, ovšem neexistuje žádný nezávislý mezinárodní mechanismus analýzy dopadu, nějaký nezávislý na strukturách eh, Evropské unie, který by objektivně, samozřejmě tak, jak objektivita může být uplatňována, zhodnotil veškerá opatření, která by měla být aplikována. Děkujeme a posledním příspěvkem Silva Pereira. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval samozřejmě všem našim hostům a dovolím si položit pár otázek na Daniela Grosse. koordinace, která je potřebná především v krizovém období. Pokud jsem pochopil váš argument správně, tak to znamená, že v období krize všichni víme víceméně, jak se zachovat. Proč? Protože neexistují alternativy. Vy jste tu otázku, myslím si, položil velice zajímavým způsobem. Všichni víme, že pro Evropu, je důležité mít eh, například fiskální expanzi v Německu, čili ten argument zní, ano, v krizovém období víme, jak postupovat. To vyžaduje koordinaci, ovšem já se ptám, zda je to mu skutečně tak. Ta obrovská rozprava, která se týkala správné reakce na krizovou situaci, znamená, že v podstatě to není úplně jasné, že je evidentní, jak postupovat v době krize a v jiných situacích. Tomu rovněž tak není. Mimo období krize, pan Rago se o tom zmínil, musíme zabránit krizi, to znamená koordinace ještě před krizi je důležitá a poté něco dělat po krizovém období, čili ta koordinace pokrizová. Ovšem, zde nás čekají i jiné cíle na základě naší společné politiky, společné cíle v oblasti konvergence, sociální kohese, ekonomická soudržnost Evropské unie, čili jiné cíle, které nejsou přímo propojeny s řízením pouze krizových situací či období. To je moje první otázka. A druhá, jaké by byly institucionální dopady tohoto přístupu. To znamená, že ta koordinace by byla potřebná pouze v krizovém období a nikoli mimo takového období. Měli bychom zde určitý systém koordinace, který bychom teda nevyužívali pravidelně, jaký by to mělo dopad na instituce, nebo bychom využili tento systém pouze na základě politických diskusí, nebo by to byl systém využíván i pouze v krizovém období. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní poprosím naše hosty, aby dodrželi časový limit, tak asi čtyři minuty. Prosím, Daniel Gross. Thank you very much. Děkuji. Zdá se, že se všichni shodneme, že je rozdíl mezi obdobím krize a obdobím nekrizovým. A s tím souvisí různá míra koordinace. Nechci tím říci, že přímo víme, co bychom měli, víme, co bychom měli dělat, ale asi se shodneme na tom, že to, co dělá jedna země, má význam pro země ostatní a proto je potřeba se sejít a rozhodovat kolektivně, zvláště v období krize. A někdy se stane, že eh, se nedokážeme shodnout a tudíž rozhoduje většina, menšina se s tím musí smířit. Myslím si, že se také shodneme, že třeba krizím maximálně předcházet a tady se trochu rozcházím s, s Xavierem. Myslím, že už dnes máme eh, ten postup pro řešení eh, makroekonomické nerovnováhy, což je možnost, jak předcházet eh, krizím a že máme určitý nástroj, což je eh, jednotný eh, fond a mechanismus pro řešení problému a myslím si, že tyto nástroje budou eh, v budoucnosti ještě důležitější. SRF by měl napříště zajistit, že příslušná země a její situace se nevymkne kontrole. Takže toto je velice důležitý nástroj, ačkoliv ještě nebyl dostatečně otestován. Chtěl bych ještě říci, že kromě předcházení krizí, kromě samotných akutních krizí, když k současným mechanismům přidáme další věci, které budou nařizovat zemím něco dělat, protože to je v zájmu eurozóny, Není, nemusí to být v zájmu jejich vlastním, ale v zájmu eurozóny, tak koordinace bude tedy znamenat, že země dělají některé věci, které by normálně nedělali, kvůli sobě samým, ale dělají to v zájmu ostatních. Viděli jsme například tu doporučení pro jednotlivé země, že země věřitelské je spíše ignorují, dlužníci samozřejmě vědí, že je musí dodržovat, ale jakmile se dostanují, eh, zbaví toho statutu dlužníka, eh, tak se jimi eh, opět přestávají řídit, protože domácí politici řeší své domácí politické priority, které považují za důležitější než priority evropské. Pak je tady vždy otázka implementace. Jak se toto vše implementuje? V případě implementace máme 15 let různých eh, doporučení, jak zlepšit fungování eh, justice například. Každá italská vláda přislíbila, že s tím něco udělá, a každá představila seznam opatření, která k tomu zlepšení povedou a po 15 letech vidíme, že se nestalo nic. Takže se ptám, zda má, systém, eh, zda má smysl nadále takováto doporučení vydávat a žádat jejich naplňování, když každá vláda přislíbí, že se to splní, a pak možná změní sem tam nějaký zákon, ale to je vše a dopad to nemá. A to tež je, platí pro reformy pracovního trhu. Vedly se obrovské diskuze mezi ekonomy, mm, co by eh, bylo potřeba na pracovním trhu udělat, co takové reformy znamenají pro celou ekonomiku, pro zaměstnanost, produktivitu a dále. Ale já si myslím, že bychom eh, se měli zbavit eh, té snahy mikromanežovat eh, národní ekonomiky. A poslední věc k tomu, co řekla Silví, myslím si, že to je velice důležité, to znamená eurozóna proti zemím mimo eurozóny. Vedlejší dopad z eurozóny na ostatní země je poměrně značný, protože to, co dělá eurozóna, je velice důležité také pro země mimo eurozónu. Eh, pak je tady ESM, eh, samozřejmě tam se ty země neúčastní, ale já se ptám, proč ne? Eh, Velká Británie, Česká republika, i tyto země mají ehm, zájem na tom, co dělá eurozóna, mají zájem na rovném sdílení zátěže, možná by mohli dělat trochu méně, než by bylo pro ráta jejich podíl na HDP, ale účastnit by se mohli. Ne, eurové země by se mohly stát členy SSM nebo mechanismu bankovní unie tomto slova smyslu bych tedy řekl, ano, existuje argument pro to, aby vlastně všichni zákonodáci, pokud se chcete účastnit eh, eh, posílení odpovědnosti, tak ano. A národní vlády eh, by se pak rozhodly, zda se chtějí účastnit um, um, řešení krizí a tak dále. To je samozřejmě na nich, ale ta možnost by tady měla existovat. Děkuji nyní pan Repasi. Děkuji. Chtěl bych zareagovat na to, co řekl pan předseda Gualtieri a tudíž nejprve zmíním, co si myslím, že je ten, ta hlavní a nejdůležitější zásada, o kterou jsem také opřel své vystoupení. Jde o věc spíše politickou než právní, totiž politický význam. Tady jsem um, přesvědčený integracionista. Já jsem byl svědkem eh, desítek let eh, integrace a teď poprvé se dostáváme do situace dezintegrace a já se tedy uvědomuji, že probíhá také akademická diskuze i mezi právníky, že existuje tendence hájit integraci a reagovat na tendenci dezintegrace tím, že podpoříme další hm, teoretické argumenty ve prospěch integrace. Ono to může být někdy trochu mm, obtížné v Evropské eh, unii. Když tedy hovoříme o neeurových zemích a zemích v eurozóně, tak často záleží na tom, jaké konkrétní země myslíte, když hovoříte o neeurových státech. Hm, můžu myslet Českou republiku nebo Polsko nebo hm, Spojené království a pak je ta situace úplně jiná, mm, pokud jde o to, zda chcete, aby se tyto země staly součástí integrace či nikoliv, protože první skupina podporuje integraci, ta druhá skupina zemí je spíše skeptická. Druhá věc, jak chápu odpovědnost? Já je chápu tak, že každý se musí před určitým eh, fórem zodpovídat. A je třeba definovat si to správné fórum. Když se vezmeme evropské politiky, tak tím správným eh, fórem není souhrn všech národních parlamentů, protože mm, jejich seskupení by nemohlo nahradit nějakou evropskou instituci. Musí existovat nějaký parlamentní orgán, který bude zastupovat evropské zájmy. To znamená, že pro mě je tím fórem Evropský parlament. Druhá věc, existuje pouze eh, všeobecná odpovědnost, pokud existují základy odpovědnosti. Jinými slovy, existuje přístup k informacím, právo ptát se, povinnost těch, kteří vedou tyto instituce instituce vystupovat a zodpovídat se v parlamentu, to znamená právo na řádné vyšetřování v případě, že je to potřeba. To znamená například možnost vytvořit vyšetřovací výbor. To znamená, pouze když máte řádné informace, můžete správně posoudit situaci, což vede k dalšímu kroku eh, odpovědnosti, to znamená nastavení názorů, nástrojů pro odpovědnost. To znamená, že pokud chcete posuzovat situaci, musíte k tomu mít příslušné nástroje. Já jsem trochu eh, zanedbal euroskupinu v ekonomickém dialogu, ale mm, eh, ono je to spíše v takové embryonální eh, fázi. Ale Evropský parlament v mm, je v tuto chvíli zavalen byrokracií, zprávami, dokumenty a jenom eh, někdy dokážete přisoudit negativní dopady, negativní mm, výkonnosti v ekonomickém dialogu. Možná tady by bylo eh, třeba v první fázi zlepšit odpovědnost. Potřebujete pro posílení odpovědnosti také řádné nástroje. Myslím, že bychom na to měli zapracovat oproti současnému stavu, protože jedna instituce má de facto velice silnou eh, pravomoc, ale musí být odpovědná příslušnému fóru a pro mě je takovým fórem právě Evropský parlament. Vychází to z článku 10 odstavec 2 primárního práva, kdy se praví, že Evropský parlament zastupuje občany, ne národní občany, ale občany, to znamená občany Evropské unie. Za druhé euro je považováno za měnu Evropské unie a nikoli v určité části části Evropské unie či skupiny určitých států. Evropský parlament je parlamentem Evropské unie a tedy z podstaty věci má tu roli kontrolora. A třetím důvod, to zmínil Daniel, Daniel Gross, když se podíváme na měnu, tak někdy zapomínáme na její dopad na jednotný trh, který eh, čítá 28 členských států. To znamená, je tady unijní zájem o to, co se děje se společnou měnou, protože to má dopad na jednotný trh. A proto tedy Evropský parlament má eh, svou obrovskou roli v této oblasti, což ovšem nebrání parlamentu dospět k závěru, že je třeba diferenciovat eh, svou činnost v rámci parlamentu, vytvořit například podvýbory, kde se budou scházet určité skupiny a tak dále, ale o tom musí rozhodnout plénum Evropského parlamentu. Pokud o tom rozhodnou všichni poslanci, že se budeme ubírat takovou cestou, tak by to bylo z mého hlediska v pořádku a abychom vytvořili novou instituci, která by zahrnovala pouze část Evropské unie. To je podle mě velká hrozba pro myšlenku evropské integrace. Já bych to nepodpořil. Kromě toho, Evropský parlament již je zákonodárným orgánem, který má tyto věci na starosti. Teď eh, druhá věc, pana Gualtieriho, pokud chceme zlepšit ekonomickou koordinaci, jakými prostředky toho dosáhnout. Dnešní prostředky jsou vlastně pouze sankce, ale ty se neosvědčily, my jsme se snažili mm, ukazovat na vyníky, vydávali jsme doporučení jednotlivým zemím, ukázalo se, že nic z toho nefunguje. Sankce nefungují, protože mm, jsou to vlastně pouze finanční sankce a příliš alternativ eh, tady není. Můžete jít eh, donucovací cestou, ale na to potřebujete právní základ, abyste eh, zasahovali do suverenity členských států. Je to otázka Meronyho případu ale už se dostávám tedy k závěru, že tedy eh, je možná i cestou eh, motivace, pobídek a to je možná to jediné, co nám zůstává jako možnost v rámci současných eh, smluv, pokud chceme dosáhnout efektivní koordinace hospodářských politik. Děkuji. Děkuji nyní pan Xavier Rago. Děkuji, já možná pohovořím francouzsky. Um. Merci pour, euh, pour... Eh, děkuji za tyto připomínky. Dovolte mi, abych učinil dvě upřesnění rychle. Já se domnívám, že každý ambiciozní projekt z hlediska vývoje rozpočtu, z hlediska nových fiskálních nástrojů, eh, bude vyžadovat jakési učební období, eh, které bude jaksi širší než pouhá analýza stability prostředků. Takže návrh, který činíme v tomto smyslu, zapadá právě do této úvahy ohledně jakéhosi učebního období kde by bylo dobré si upřesnit, jaký je zde smysl tohoto rozpočtu. Je to transfer, je to eh, dočasný eh, transferový nástroj, je to eh, zpráva ekonomických cyklů. Vidíme, že jsou tady jednotlivé složky, které nebyly ještě dostatečně vysvětleny. Proč potřebujeme evropský rozpočet? Tato souvisí s tou kritikou Daniela Gru kde hovořil právě o této koordinaci. Samozřejmě rozpočet může být cílem sám o sobě, ale je nutné toto vyargumentovat. Máme tady tři sítě, tři vlastně orgány. Já souhlasím s vámi, že zatím je tento systém nedostatečně mm, eh, podněcující. Jaká je naše zkušenost, francouzská zkušenost? Nezávislá fiskální rada ve Francii měla dosti velký úspěch z hlediska změny diskursu eh, ve Francii a z hlediska optimalizace. Pouhá skutečnost, že se kritizují prognózy nezávislým orgánem z hlediska národní diskuse, umožňuje eh, zajistit určitou výkonnost a také úspěšnost. Další prvek. To je tedy dimenze rozpočtu a Pervanche Berez říká, že je nutné toto převést také na evropskou úroveň, hovořit o této fiskální dimenzi. To je tedy prvek, který přejímáme. Druhý prvek konkurenceschopnost a pracovní trh. Pokud se podívám na Francii, my máme eh, velkou diskusi o minimálním zdě. Také tomu bylo v Německu, kde se zavede tato minimální mzda. I v Belgii se o tom hovoří. Existují již národní orgány, které se zabývají vývojem eh, rozdělení jednotlivých mez z hlediska nerovnosti, z hlediska konkurenceschopnosti a sociálního dialogu. Co my navrhujeme? My navrhujeme posílit tyto orgány, které by měly za úlohu eh, dělat obecnější analýzu z hlediska konkurenceschopnosti a evropské koordinace. Například takovýto orgán by umožnil prodiskutovat z hlediska vývoje nominálních mest a poptávek také e, otázky německého přebytku. My víme, že to je určitý faktor mm, destabilizace eurozóny a je to dosti podstatný prvek. Víte, že tři čtvrtiny vývozu této zóny jsou zde koncentrovány, takže to destabilizuje také Eh, kurzovní směny a vývoj eura z hlediska jednotlivých zemí. My víme, že existuje nástroj, který umožňuje zajistit vývoj běžných bilancí, je to tedy konkurenceschopnost. A to je nástroj, který se dá v tomto smyslu využít. Jaké je tady riziko? Je tady riziko regresivního přístupu, to znamená snižování těchto mest a to je ekonomicky politicky nebezpečné v některých zemích. Potřebujeme integrovanější přístup k mzdové politice a využívat vnitrostátní nástroje. Máme sociální minima, máme sociální, minimální mzdu a musíme zabránit nominálnímu poklesu mest v eurozóně. Takže je nutné, aby členské státy do toho vstupovaly. A co se týče koordinace a také postupu ECB, tak eh, zde je nutné se zaměřit na takzvaný běžný deficit v eurozóně. Je tady nutné mm, zahájit učební období, eh, to je velmi důležité z hlediska propojení a to by mělo přispět eh, také z hlediska zlepšování rozpočtu v souvislosti s jednotlivými zeměmi. A také by to umožnilo lépe spravovat dluhy. Já se domnívám, že z hlediska institucí, a teď budu reagovat na otázku, která tady zazněla. Co se týče typologie, my máme máme nástroje na koordinaci, máme pravidla, která jsou interpretována případ od případu z hlediska eh, jednotlivých eh, institucí. Existuje tady určitá flexibilita nepřímé zprávy kde existuje určitá koordinace, která tady nastává z hlediska složitosti těchto pravidel, která jsou velmi rozporuplná, takže de facto, pokud to není de jure, eh, tady je tato institucionální koordinace. Je tu otázka, zda euroskupina by mohla posílit eh, svoji funkci. Je to otázka, zda eh, zde by bylo dobré tady mít určité omezení zastoupení také v Evropském parlamentu z hlediska eurozóny. a nejsem povolený k tomu, abych se k tomu vyjádřil, ale zdá se mi, že demokratické zastoupení a diskuse na toto téma, které by umožnily eh, specificky se zabývat eurozónou, by byly samozřejmě vítány a byly by legitimní v rámci tohoto parlamentu. To je hypotéza, kterou bychom se měli seriózně zabývat. A tím končím. Děkuji našim řečníkům. Byla to velice zajímavá diskuze. Jenom připomenu, že eh, vlastností plné odpovědnosti je to, co se projevuje v jednom příkladě, a to je vztah mezi SSM a Evropským parlamentem. My máme možnost dohledu nad SSM, máme přístup k dokumentům, dokumentům, volíme předsedu, můžeme ho také odvolat, ale děláme to jako celý parlament zastupující 28 členských států a nikdo doposavat nespochybnil legitimitu našeho dohledu nad SSM a nyní SRM. To znamená to, k čemu již došlo, kdy jsme hlasovali o dvojbalíčku, o SSM, SRM v Evropském parlamentu, v podstatě uzavírá celou tuto diskuzi a v okamžiku, kdy si to uvědomíme, protože ono už k tomu došlo, jakým způsobem toto můžeme vrátit, jak zvrátit, jak se můžeme vrátit do minulosti. Daneta Hibner eh, je eh, součást součástí eh, správní rady eh, SSM, je, je, to, je to polka, ale to není důležité. Myslím si, že není možné vrátit se do minulosti, něco tam změnit, proto se musíme podívat do budoucnosti a uvědomit si, jak by eh, stejný model mohl platit také pro hospodářskou politiku. Dobře, ale to byly pouze moje osobní názory a omlouvám se, že jsem zneužil výsady předsedy a teď už předávám předsednictví paně Hibner, která bude předseda druhé části. Já mohu přislíbit, že nevy, nezneužij výsad předsedkyně, jenom chci říci, že je tady celá řada věcí, eh, které spadají do druhé části mm, našeho semináře a proto jsme o nich dovloubky zatím nediskutovali. Eh, máme tady novou skupinu odborníků. Prvním z nich je Paul Craig z Oxfordské univerzity. Thank you very much indeed. It's a great pleasure to... Děkuji. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Prezentaci, se kterou bych chtěl vystoupit, Eh, je rozdělena, eh, rozdělena na dvě části. Já jsem nazvala své vystoupení Euroskupina Legitimita, demokratická odpovědnost a rozhodování a eh, uvažoval jsem o takové analýze, kde bych učinil rozdíl mezi legitimitou a mezi demokratickou odpovědností. Jak už řekla paní předsedkyně, je tady celá řada záležitostí, které spadají do druhé části naší diskuze a o kterých se v první části semináře nehovořilo a asi nepřekvapí vzhledem k tomu, že toto eh, to, to téma je dosti rozsáhlé, ačkoliv není úplně možné je hermeticky oddělit ta dvě témata. Takže bez dalšího zdržování přistoupíme k svému vystoupení, kdy se podíváme nejprve na problematiku legitimity. Je jasné, že euroskupina sehrává ústřední roli při rozhodování, které se vztahuje k HMU obecně a konkrétně pro ty země, které přijaly euro. Povaha z těchto odpovědností tu vysvětlím za okamžik podrobněji je tedy jasné, že můžeme eh, rozhodovat o legitimitě a demokratické odpovědnosti v procesu rozhodování, kterého jsme součástí. Dnešní diskuze bude zahrnovat také analýzu tzv. eurosummitu, protože ten je provázán s takzvanou euroskupinou. Myslím si, že je jasné, že Euroskupina má formální legitimitu a to na základě článku 137 smlouvy o fungování Evropské unie a na základě protokolu 14 Lisabonské smlouvy. Článek 137 stanoví um, to, že jednání mezi ministry členských států s měnou euro jsou ehm, ošetřeny v protokolu Euroskupiny. Protokol 14 zase v článku 1 uvádí, že ministři členských států, jejichž měna je euro, se setkávají neformálně. Takováto jednání se konají, když je to potřeba, aby bylo možné diskutovat o záležitostech, které se týkají konkrétních odpovědností, které sdílí s ohledem na jednotnou měnu. Jednání se účastní komise a Evropská centrální banka je pozvána na tato zasedání která se připravují eh, zástupci ministrů kteří odpovídají za finanční záležitosti v členských státech. Jejich měnou je euro a jsou tam také, je to připravováno také komisí. Chci upozornit na to, že protokol 14 je naformulován tak, že tedy zasedání euroskupiny jsou neformální, nicméně stanoví tam určitou povinnost užitím slova shell v angličtině, tedy že se provádí taková zasedání, pokud je to potřeba. Protokol 14 dává legitimitu také mm, eh, funkci prezidenta euroskupiny. V článku 2 se totiž hovoří, že ministři členských států, jejichž měnou je euro, si volí předsedu na dva a roku, a to většinou členských států. Teď se podívejme na formální legitimitu Eurosummitu. To už není tak jednoduché. Otázka Klásadní otázka je, myslím, jasná, můžeme si ji nastínit následujícím způsobem. Nic nebrání eh, ústavně, tady mluvím jako právník, nic nebrání Evropské radě, která jedná v mezích Lisabonské smlouvy, aby se rozhodla, že bude věnovat své zasedání eurovým záležitostem. Kromě toho tady nic, není nic ústavně problematického, když Evropská rada rozhodne v mezích Lisabonské smlouvy, že by eh, bylo dobré pravidelně věnovat zasedání záležitostem eura a že těchto eh, jednání se budou účastnit členské státy, jejichž měnou je euro. Ústavní relevance eh, fiskálního kompaktu už je mnohem problematičtější a to říkám protože webová stránka Evropské rady uvádí, že eh, fiskální kompakt nebo fiskální smlouva formalizuje Eurosummit a jeho předsedu. To je eh, samozřejmě pravda, mm, deskriptivně článek 12 smlouvy TSCG skutečně formalizuje zasedání Eurosummitu, protože hovoří o pravidelném konání takových zasedání, jichž se účastní země, které mají mezi svou měnou euro, kromě toho předseda Evropské komise a také předseda Evropské centrální banky. Předseda Evropského parlamentu může být také pozván a je e, zde povinnost informovat ho zasedání se konají dvakrát ročně a mohou se konat i častěji, pokud je to potřeba. Dále je zde opat- je zde ustanovení, které se týká volení předsedy Eurosamitu a ustanovení ohledně účasti na některých jednáních, eh, a to zeměmi, které nemají euro, ale které ratifikovaly tzv. fiskální kompakt. Euroskupina pomáhá při přípravě programu Eurosamitu a také eh, v následných krocích Euroskupina a Eurosummit eh, vlastně bez sebe, tak jsme dají ani ránu je povinností předsedy Eurosummitu informovat eh, eh, smluvní strany o přípravě a výsledcích zasedání Eurosummitu. Ústavní a právní relevance článku 12 fiskální dohody je nicméně problematický a to z následujícího důvodu. Fiskální dohoda, jak všichni víme, vznikla mimo eh, hranice Lisabonské smlouvy, byla podepsána a ratifikována 25 členskými státy a je zjevně v rozporu s ústavním principem, že je tady nějaká smlouva, která vznikla mimo meze Lisabonské smlouvy a ta má formální dopad na modus operandi nějaké evropské instituce. Skutečnost, že Evropská instituce, v tomto případě Evropská rada, která se stává ze členských států, je podle mého názoru nerelevantní, protože je to stále Evropská instituce, jejíž složení a způsob fungování může být určen pouze všemi členskými státy, které jednají v rámci Lisabonské smlouvy by bylo možné vytvářet nová ustanovení pro fungování Evropské rady tímto způsobem, tak by v zásadě eh, bylo možné měnit eh, fungování eh, například také Evropské komise nebo Evropského parlamentu. To by nemohlo být ústavně proveditelné bez ohledu na to, zda Evropská komise nebo parlament jsou stranami takové mm, smlouvy, která vznikla mimo meze Lisabonské smlouvy a bez ohledu na to, zda s tím všichni souhlasili. Nová závazná pravidla, která se vztahují k fungování jakékoliv evropské instituce, mohou být vytvářena pouze způsobem, který je uveden v zakládajících smlouvách. Článek 12 fiskální dohody může eh, být následně zlegitimizován eh, Evropskou radou, která rozhodne v mezích normálního fungování podle Lisabonské smlouvy že eh, si přeje dodržovat obsah tohoto článku. To by nebylo ústavně problematické, eh, vzhledem tomu, jak už jsem řekl, Rada má pravomoc podle Lisabonské smlouvy přijímat ustanovení ad hoc eh, na ad hoc nebo pravidelných zasedáních euroskupiny. Legitimita takových jednání Eh, by se pak ale opírala o rozhodnutí, které by jednání formalizovalo v rámci Lisabonské smlouvy, ale nikoliv na základě eh, fiskální smlouvy. A teď se podíváme na otázky demokracie a eh, rozhodování na Eurosummitu. Hodnocení Euroskupiny Eurosummitu, pokud jde o rozhodování a demokracii, je z podstaty věci sporné. Nutnou podmínkou pro další postup je uvědomit si eh, to, jakým způsobem přispívají společně i jednotlivě k rozhodování. Tedy jinými slovy, co, co dělají, co je jejich roli a povinnosti. Jednými slovy mají celou řadu povinností Eurosummit, eh, ten sedí politiku mezi členskými eh, státy eurozóny s tím, že mu přispívá Euroskupina. Euroskupina má na starosti to, co vyplyne z těchto samitů. Význam Euroskupiny je ještě eh, zjevnější z politického dokumentu, který stanoví eh, její pracovní program na rok 2015 a také eh, z ústřednosti její role, která se projevila naplno v nedávných vyjednáváních s Řeckem, kdy šlo o nové dojednání podmínek dluhu. Existují dva způsoby, jak role euroskupiny může být vnímána z hlediska demokracie a rozhodování. Kdybych eh, se na to podíval z obou dvou eh, stran, vypadalo by to asi takto. Je tady pozitivní náhled a negativní náhled. Pozitivní argument, eh, pokud jde o roli euroskupiny a eurosamitu, by mohl vypadat následujícím způsobem. Hlavní hrozbou pro euro. Po roce 2008 byla kombinace národních rozpočtových deficitů a bankovní krize. Komentátoři se um, nedokázali shodnout na jasné kauzalitě mezi těmito dvěma uh, faktory, ale skoro všichni se shodli na tom, že uh, sehrály v roli, svou roli v tlaku na euro, což vedlo potom k celé řadě dalších opatření, která byla přijata proto, aby se posílila dimenze ekonomické unie v rámci HMU. Něco z toho bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou, něco mělo podobu toho šesti a dvojbalíčku, něco vzniklo mimo Lisabonskou smlouvu, jako například ESM a fiskální kompakt. Nicméně skutečnost je nedále taková, že HMU byla to dále posílena těmito eh, opatřeními a byla především posílena z hlediska dohledu. Evropská unie zatím nemá vlastní fiskální pravomoc, eh, kterou nadále mají členské státy. Hlavním cílem opatření, která byla přijata po roce 2010, tady bylo zpřísnit dohled nad národními rozpočty, aby bylo možné předcházet uh, problémům, eh, v nich se ocitlo Řecko, Irsko a Portugalsko a do jisté míry také Itálie a Španělsko. Takže tím pozitivním argumentem pro euroskupinu eh, by bylo, že ten dohled, který je nyní zakotvený ve fiskálním kompaktu šesti balíčku a dvojbalíčku, eh, by nutně vlastně byl takovou výkonnou pravomocí. Legislativa, která obsahuje nová opatření, je možná jenom eh, eh, formou běžného legislativního procesu a je tedy součástí eh, výkonné pravomoci. Tady tedy svou roli sehrává Evropská komise, která provádí nový režim dohledu, ať už na základě dvojbalíčku, šesti balíčku nebo fiskální dohody. My se na to tedy podíváme z tohoto hlediska, tak Euroskupina a tím pádem také Eurosummit eh, jsou chápány jako další prodloužení výkonné eh, moci s dvojím cílem pomoci dohledu nad eurozónou a fungovat jako jakési fórum, v němž členské státy, které přijaly euro, mají možnost se vyjádřit. Euroskupina by byla potom vnímána jako eh, vlastně taková eh, specializovaná odnož rady, se podčást ECOFINu a přirozená institucionální reakce na různou míru integrace, kde eh, jsou na jedné straně, straně problémy zemí, které používají euro a na druhé straně země a problémy zemí, které euro nepoužívají. Takže to byl ten pozitivní náhled na věc, teď negativní náhled z hlediska demokracie a demokratické odpovědnosti a rozhodování. Euroskupina má formálně legitimitu na základě článku 137 smlouvy o fungování Evropské unie a protokolu 14, ale je zde zásadní nesoulad mezi tím, co je formálně sepsáno v těchto ustanoveních a skutečností, Tedy skutečnou pravomocí, kterou uplatňuje euroskupina, zvláště v pandemu s eurosamitem. Pouhé čtení eh, ustanovení smluv, včetně protokolu 14, eh, by mohlo naznačovat, že euroskupina byla primárně místem, kde členské státy, které používají euro, mohou diskutovat a řešit problematiky eh, společného zájmu. Nicméně to bylo překonáno realitou, protože euroskupina dnes eh, uplatňuje mnohou, mnohem větší pravomoc a upravuje a formuluje program Euro eh, summitu, v podstatě provádí si diktát. Eh, a je tam tedy velice málo ohledně formální odpovědnosti za příspěvky euroskupiny k Eurosummitům a málo ohledně kontroly odpovědnosti za provádění politiky Eurosummitů. Tím spíše obvykle Eh, jsou závěry takovýchto summitů formulovány velice obecně a je potřeba je interpretovat eh, a vybrat si způsob implementace. Zdá se jasné, že předseda euroskupiny, který je ve funkci 2,5 roku, je zvláště eh, silným člověkem, což eh, potvrzuje jeho role v rámci politiky skupiny eh, zemí eura, zastupuje tuto skupinu na mezinárodních fórech eh, a vyjednává jejich jménem se zeměmi, jako je Řecko. Jeho pravomoci se dále posíleny, posíleny tím, že také předsedá správní radě ESM. A Tudíž tady vzniká obava z přílišného nárůstu výkonné pravomoci, kdy eh, ta pravomoc eh, je vlastně v držení institucí Eurosummitu a Euroskupiny, tedy institucí, které nepodléhají řádné eh, kontrole odpovědnosti ze strany komise nebo formálních konfigurací rady. Otázka odpovědnosti abychom eh, ji mohli řádně zanalizovat, eh, tak bychom eh, museli vzít pod potaz dvě další záležitosti. Některé z nich již byly probrány v první části dnešního semináře. Jsou tady určité podmínky pro odpovědnost to je například přístup k informacím, přístup k dokumentům a, a tak dále. Souhlasím s tím, co tady zaznělo v první části diskuze ohledně eh, Evropského parlamentu, že to je přirozené místo, kde by měla vznikat eh, ta kontrola mm, odpovědnosti. Zároveň chci ovšem říci, že je tady další dimenze odpovědnosti. Eh, a to je otázka toho, jak daleko Evropský parlament nebo instituce mimo eurozónu by měly přispívat eh, k politickým rozhodnutím, které eh, přijímají jednotlivé eh, instituce eurozóny. To si myslím, že je klíčová věc, o které by se mělo diskutovat a kterou je zapotřebí v této oblasti vyřešit. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tuto prezentaci a nyní poprosíme paní doktorku Danielu Schwarzer z německého eh, Maršalova, z fondu německého Maršalova plán. Děkuji, děkuji za pozvání, děkuji, jsem nesmírně ráda, že jsem mezi vámi, podobně jako předřečníci u tohoto konkrétního panelu, který se týká demokratických výzev v oblasti ekonomické zprávy, bych se ráda zaměřila na parlamentní součást tohoto institucionálního strukturování. Jestli dovolíte, podívám se na to z dvou stran. Jednak samozřejmě je to ta tradičná perspektiva, kterou většinou vnímáme, když hovoříme o demokratické legitimitě, parlamentarismu, to znamená demokratická kontrola, odpovědnost, transparentnost mezi eh, interinstitucionální vztahy a tak dále. Ovšem je velice důležité propojit tuto diskuzi rovněž konkrétně s otázkou toho, zda ten systém, instituce, nástroje, zda skutečně je máme k dispozici, tak abychom mohli dosáhnout těch výsledků legitimity, a to je růst, zaměstnanost, finanční stabilita a řekněme i nějaká předvydatelná budoucnost této oblasti pro naše občany Evropské unie. A právě proto je důležité propojit otázku ekonomického odůvodnění a toho, co vnímáme v rámci ekonomické efektivity a zároveň potřebných kroků v eurozóně s otázkou toho, zda jsme schopni poskytnout institucionální legitimitu těmto postupům, protože pokud se podíváme pouze na parlamentarismus a zanedbáme potřeby vytvoření nástrojů na úrovni eurozóny, tak si myslím, že nebudeme moci dosáhnout skutečně plnohodnotné demokratické legitimity řízení eurozóny. Čili Moje argumenty v této oblasti by byly následující velice jednoduše. Když se podíváme na tu dynamiku ekonomické zprávy v eurozóně, především od období roku 2010, to znamená těch státních dluhů, Řekla bych, že realita sdílení jednotné měny posiluje evropskou ekonomiku. To jsme viděli především v té mezivládní části zprávy eurozóny, to znamená samity eurozóny, samozřejmě způsob, jakým funguje euroskupina a mechanismus ESM. Ovšem ten parlamentní komponent, ten trošku zaostává a já si myslím, že je zásadní ho zahrnout do dnešní diskuse. Teď to vysvětlím. Tvorba institucí pro eurozónu, aniž bychom vzali v potaz dostatečným způsobem tu složku parlamentu, to není nic nového od roku 2010, ovšem bohužel ten trend se zrychluje. Můžeme říci upřímně, že od roku 99, vlastně první dekády, desetiletí eurozóny, jsme se viděli takovou dynamiku, která vedla k vytvoření euroskupiny a posílila Evropskou komisi, dohled, koordinaci této oblasti. Ale samozřejmě Evropský parlament bohužel nebyl dostatečně posílen tak aby hrál dostatečnou roli v tomto procesu v průběhu krize eurozóny a na to často zapomínáme v této rozpravě ohledně parlamentní legitimity v národním kontextu. Podle mého názoru Evropský parlament samozřejmě, že hrál zásadní roli jakožto legislátor, zákonodárce, spoluzákonodárce, posiloval regulační rámec a samozřejmě dohled v oblasti eurozóny. A zároveň tím, že došlo k určitým iniciativám, například zprávám z vlastní iniciativy, které představuje důležitý příspěvek celkové rozsáhlé rozpravě o euro oblasti eurozóně. Na národní úrovni ovšem to nevidíme tak úplně tento obrázek a na to nesmíme zapomínat. To bychom si měli uvědomit jasněji a vzít to v potaz. Čili, co jsme se viděli v této oblasti, určitý rozvoj, určité trendy v krizovém období, vidíme jasnější zapojení národních parlamentů. A já osobně si myslím, že to není úplně až tak pozitivní zpráva, protože mám zkušenosti z Německa v tomto ohledu, Bundestag například, právě v tom období, krizovém období, nejenom, že politicky, ale i právně zvýšil, rozšířil své vlastní pravomoci role, které se týkaly národní rozprávy o evropských politikách. Mnoho ústavních stížností bylo podáno před naším ústavním soudem. Došlo tam k různým například těm mechanismům, které se týkaly záchranných balíčků na úrovni Evropské unie. A zatímco zatím ještě nemáme žádné rozsudky, které by jasně říkaly to, že mechanismy nebo zvolené politiky byly nekompatibilní s, Evrop- s naší ústavou. Tyto rozsudky posílili postupně roli Bundestagu vůči naší vládě. Takovým způsobem, že v podstatě je to hlavní hráč ve všech rozsáhlých závažných rozhodnutí, které se týkají například mechanismu ESM. Co to znamená? Když se na to podíváme z německého pohledu, je to legitimní, posiluje to demokracii v národním kontextu, ovšem s ohledem na transevropský pohled se můžeme ptát, zda skutečně je to opravdu tak legitimní, tato, tato opravdu zásadní role pokud jde o stávající je mechanismy, znamená finanční uspořádání, finanční e, záruky, finanční příspěvky. Ovšem je to otázka, které bychom se měli věnovat do budoucna, překonat tuto otázku, tento problém systematickým způsobem. A nyní role národních parlamentů v rámci politické koordinace či koordinace určitých politik. Jednou z priorit tohoto pohledu je to, jakým způsobem by se mohli silněji zapojit národní parlamenty do transevropské rozprávy. Proč? Já si myslím, nyní pět let po krizi státních dluhů si myslím, že ten mezivládní prvek tak jak narůstal v eurozóně, by mohl vést k renacionalizaci celé rozpravy na národní úrovni, pokud je o národní parlamenty, národní kontext. A toto je záležitost, proti které bychom se měli bránit. Samozřejmě, že se vidíme inovaci jednotlivých institucí, ke které došlo od roku 2010 do krizového období, samozřejmě obsahovala i parlamentní komponent, fiskální kompakt, článek 13, například konference jednotlivých výborů, národních parlamentů, Evropského parlamentu, rozpočtové výbory. V tomto kontextu. Samozřejmě o tom ještě uslyšíme. Čím dál více toto je důležitý krok pro stanovení dialogu, ovšem zkušenosti zatím nejsou úplně přesvědčivé v tomto ohledu. Čili podle mého názoru hlavní prioritou je vytvořit určitý pocit národní odpovědnosti za koordinační cíle na evropské úrovni. To znamená, aby jsme zapojili národní parlamenty jasnějším způsobem, o tom jsem již se zmínila, to znamená určitá restrukturalizace, častější setkání, více těchto setkání, ale zároveň i prostřednictvím politických skupin, politického hnutí, to je velice důležitý vektor. Dodat tomu určitý evropský podtext, tomuto fungování národních parlamentů, pokud chceme, aby skutečně hráli klíčovou roli v transevropských diskuzích, aby to byl účastník, který nejenom se zabývá národní logikou. A tím se dostávám k druhému bodu. Evropský parlament. Souhlasím s předřečníky v tom, že Evropský parlament je klíčovým fórem nadnárodní demokratické rozpravy zde musí probíhat a samozřejmě musí probíhat intenzivnějším způsobem pokud hovoříme o evropské zprávě a řízení. Vnímám to negativně, pokud je o roli Evropského parlamentu. Myslím si, že využil prostor, který mu umožňují stávající smlouvy. Ovšem zároveň je jasné, že Evropský parlament byl reaktivní v mnoha ohledech k tomu, eh, v čemu, k čemu došlo na mezivládní úrovni, pokud je o navyšování um, dohledu neformálním způsobem. To je něco, co považuji za důležité a pokud skutečně zatím nebudeme hovořit o revizi stávající smluv, tak to je právě ten hlavní směr, ten hlavní vektor, jak organizovat práci parlamentu, Evropského parlamentu aktivněji, lepším způsobem, pokud bychom měli více eh, samitu eurozóny, takových, které již dlouho nebyly ustaveny. Myslím si, že Evropský parlament by měl především hrát právě tuto roli transevropského fóra určité politické definice, hlavní směry politického, ekonomického, fiskálního hlediska. A samozřejmě tato role, tato role by měla zde být zásadní ještě předtím, že se dostane na národní úroveň, protože pokud to budou nejprve národní vlády, národní parlamenty, které předloží plány, poté dojde k určitému um, přehledu nebo přeskumu, tak to už je pozdě. Když se podíváme do budoucna, ano, je zde mnoho nápadů, jak posílit um, zprávu v eurozóně, řízení v eurozóně. Jeden z důležitých prvků, na který nesmíme zapomínat, je určitá fisk, určitý fiskální um, postoj euroskupiny, co znamená posílení koordinačních mechanismů, tak jak je vidíme v rámci stávajícího právního uspořádání a zároveň do budoucna, když se zabýváme otázkou toho, zda potřebujeme mechanismy pro automatickou fiskální mm, automatizaci, stabilizaci v rámci eurozóny a podobně. Myslím si, že Evropský parlament je právě fórem na kterém by k tomu mohlo dojít, na základě logiky, o které jsem hovořila, jednotná měna, vlastně jedna ekonomika, hospodářství, národní parlament, vlastně nemohou hodnotit současné okamžiku tuto oblast, protože ne kvůli politickému kontextu, ale kvůli tomu, že vlastně ta odpovědnost národních parlamentů, národních poslanců vůči národním Mm, ústavám a rámce, který stanoví Národní ústavy pro tyto poslance. Německá ústava stanoví jasné rámce, určité limity, náš ústavní soud to posílil, pokud jde o rozpočtovou tou oblast, to všechno, co má Německo k dispozici. To jsou limity, které musíme respektovat a právě proto se musíme podívat do budoucna, řekněme, na určité možné efektivnější vlastně nástroje eurozóny, v tom, které by byly aktivní v tomto ohledu. A nyní ještě pravidla nebo ta zpráva založena na pravidlech, de facto politizace v tomto ohledu. Z mého hlediska si myslím, že již jsme za tím přístupem, čistě založeným na pravidle ekonomicko-fiskální koordinaci, i přes záměry, původní záměry, které se snažily o čistší pravidla nebo proces založený na jasnějších, čistších pravidlech. I před krizovým obdobím v eurozóně jsme viděli, že tento přes založené pravidla má jasná omezení. A první reforma pak růstu a stability samozřejmě Německo bylo takovou jako hlavní hybnou silou v tomto ohledu, skutečně poukazují na odůvodnění této problematiky. Čili ano, měli bychom si vytvořit určitá detailní pravidla, která by se mohla využít v jakýkoliv situaci, jakýkoliv scénáři, které můžeme předpokládat politický prostor zde musí být k dispozici, tak abychom interpretovali, abychom měli určité manévrovací pole, přizpůsobili se novým situacím. A právě k tomu dochází na samitech euroskupiny, ECOFINu. A já si myslím, že to vlastně volá i po parlamentní rozpravě, která by měla doprovázet celý tento proces. Čili Nyní poslední poznámka k legit legitimitě, která je propojená s těmito všemi aspekty v rámci členských států, když se zeptáte našich občanů, položíte otázku legitimity euro, oblasti eurozóny, tak jak to vypadá v současné době, tak ta interpretace bude různorodá to, co považuji za legitimní a naopak nelegitimní v tomto ohledu země, které trpí krysí, především, krize, především krizové Řecko v současné době. Legitimní je vše to, co zasahuje i národní suverenity, národních možností, autority, definovat ekonomické, fiskální politiky na národní úrovni, problémy národních bo, eh, národních voleb, které nevedou ke změnám politik. A to není problém pouze stávající vlády, je to dlouhodobější problém a není to problematikou pouze pro země, které jsou v rámci toho balíčku záchraného nebo nebo které spadají do programu trojky, dohled a tak dále. Podle mého názoru měnová unie, tak jak je nastavena v současné době, to v podstatě vedlo, tato struktura vedla k tomu, že samozřejmě národní politiky jsou omezenější, a pokud země má nízký růst, vysokou nezaměstnanost, tak samozřejmě tento problém legitimity se objeví téměř ve kterékoliv zemi aplikace paktu růsta stability rovněž vedla k další kritice v tomto ohledu, jak jsme již viděli, že zasahování do národní politiky, do volby v tomto ohledu je vnímáno za problém to znamená, že změna vlády vlastně nevede ke změně politiky a to je jeden ze zásadních problémů, kterému čelíme v současné době na národní úrovni a e, zároveň v eurozóně v rámci stávajícího uspořádání zprávy a řízení. Když se podíváme na jiné členské státy, například no, na nás Německu, každodenně samozřejmě sledují tuto rozpravu, vidíme úplně diametrálně jiné pochopení nelegitimních aspektů eurozóny a zprávy této oblasti. Pravidla by měla být aplikována, najednou vidíme, že nebyla aplikována tak, jak bylo předpokládán. Čili toto je samozřejmě určitý zase jiný právní pohled na celou záležitost, je to politicky odůvodnitelný samozřejmě pohled, já jsem se o tom zmínila před chvíličkou, ale vede to porušování, jasnému porušování pravidel, ale zároveň reinterpretaci těchto pravidel. Některé členské země tam mají větší manevraci pole než jiné malé členské země samozřejmě mají eh, pohled. Následující velké členské státy samozřejmě eh, získají vše, co chtějí a malé členské státy jsou pod větším tlakem. Čili skutečný problém zní, ano, jak bychom z té z toho pohledu legitimity se měli podívat na ta pravidla v oblasti řízení, pokud je o aplikaci, flexibilitu, neaplikaci. A já osobně si myslím, že závěr je následující. Musíme se podívat skutečně na ten formální, oficiální způsob, jak zlepšit a zároveň promyslet, zlepšení demokratické legitimity v tomto ohledu, posílení demokratické uh, legitimity. Možná je určitý prostor ve stávajícím uspořádání eurozóny, tak aby jsme do toho zapojili i národní úroveň, národní parlamenty, rozsáhlejším způsobem možná zvážit změnu smlouvy, která by formalizovala, zoficiálnila tento politický komponent celé struktury, protože pokud nám to prostě jaksi se dostane pouze na ta mezivládní fóra, tak to bude problematické z ohledem na některé země politicky a i ústavně. Když jsem se zmínila o Evropském parlamentu, několikrát jsem se zmínila o tom, že je to fórum, které by mělo hrát silnější, robustnější roli v ekonomickém řízení a správě eurozóny. Co mám na mysli? Určitá podskupina europoslanců například. Jistě, je to propojeno s určitými otázkami v rámci eurozóny, celoevropské dopady a právě proto dochází k legitimní diskuzi všech 28 členských států, to znamená poslanci všech národních parlamentů by měli přítomně takové diskuzi. Ovšem pokud je o interní otázky EU, tak si myslím, že bychom se měli mít určitou skupinu poslanců, samozřejmě ne nějaký oddělený parlament, ale řekněme určité jiné uspořádání, nějaký podvýbor, který by se zabýval pouze touto problematikou. Často se tomu říká, mm, často se poukazuje na ekon výbor, který by mohl hrát takovou roli. V eurozóně ovšem, pokud se podíváme na úroveň integrity současného eh, eh, charakteru, zda bychom se, řekněme, nepotřebovali jiné, například tržní různé politiky, které by se měly vzít v potaz, nebo otázky pracovního trhu a tak dále. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude poslední řečník, pan La Torres, Univerzity v Římě. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání na dnešní diskuzi, která se týká aktuální problematiky na evropském programu. Já se ve svém vystoupení soustředím především na otázku řízení SSM jednotného dohledového mechanismu a budu nabízet spíše ekonomický náhled na celou věc spíše ekonomický než, než právní. SSM je jeden ze tří eh, kamenů, z nich se stává bankovní unie, ale je to ta součást, která již eh, začala fungovat a která přináší konkrétní výsledky pro evropské banky a naše bankovnictví. A samozřejmě, že nabízí také možnosti pro zákazníky, pro klienty. Já se tedy soustředím ve své analýze na SSM, ale je možné ji rozšířit rovněž na příští dva bloky a na Unii kapitálových trhů. Nejprve bych se podívala na logiku vzniku samotné bankovní unie, pak se pokusím nastínit to, jakým způsobem zajistíme řádnou míru demokratičnosti procesu rozhodování, podívám se na problematická, kritická místa, uvedu některé konkrétní příklady takových kritických oblastí a na závěr bych vyjádřil některá, některé strategické návrhy pro politiky a orgány dohledu. Proč je tedy důležité podívat se na samotnou povahu a logiku bankovní unie? Je to proto, že nabízí e, odpověď e, na e, otázku, v čem spočívá vazba mezi unii a řízením a jakým způsobem může bankovní unie ovlivnit proces rozhodování. Bankovní unie byla vlastně jakousi reakcí na finanční krizi a v podstatě reagovala na to, že bylo potřeba zajistit stabilní bankovní systém. Jakým způsobem se podařilo tohoto cíle dosáhnout? Bylo to revizí pravidel obezřetnostní regulace a zavedením nové architektury Evropského bankovního dohledu. Já se domnívám, že jde o to, že eh, a tato nová situace vychází ze dvou dichotomických zásad. Jednak, že máme na jedné straně standardizovaná pravidla a na druhé straně je potřeba přizpůsobit tato pravidla různým eh, bankám, různým zprostředkovatelům, různým bankovním systémům v Evropě. To kritérium, že jedno řešení by mělo být vhodné pro všechny, můžeme Eh, aplikovat jenom díky procesu mediace, což eh, je spojeno s demokratickým zapojením všech členských států do dohledu. Pokud máme standardizovaná pravidla, která se musí uplatňovat na různé instituce, kdo potom rozhoduje? Musí to být ten, kdo má na starosti doladění těch pravidel v procesu mediace. A tady eh, docházíme k otázce řízení a k tomu, jak to řízení má samotné dopad na proces rozhodování. Pokusím se vám uvést dva příklady. Podíváme se na dvě různé úrovně analýzy. Ta první souvisí s interakcí mezi novým mechanismem SSM a evropským systémem finančního dohledu. Druhá věc to je fungování samotného SSM. Celý problém je propojen s evropským systémem dohledu celkově, ale já se ve své analýze soustředím na příklad Evropské rady pro systémová rizika a jeho interakci s ECB. Abychom pochopili, jak řízení eh, může ovlivňovat eh, tuto interakci a proces rozhodování v SSM a interakci mezi ECB a Evropskou radou pro systémová rizika, uvedu příklady pravidla pro kapitálovou rezervu. Všichni víte, že banky musí zajistit eh, proti makroekonomickým rizikům určitou kapitálovou rezervu. To je z Bazileje 2 a z, ehm, ze směrnice o kapitálových požadavcích. Tato kapitálová rezerva se odhaduje eh, národním příslušným orgánem. Nicméně Evropská centrální banka eh, si může vyžádat navýšení této rezervy, pokud se domnívá, že rezerva, kterou nastavil příslušný orgán na národní úrovni, není dostatečně vysoká vzhledem k rizikům, které banka představuje z hlediska své rozvahy. V tomto eh, systému ESRB má roli monitorovací a zároveň zajišťuje standardizaci řešení napříč členskými státy. Formálně i teoreticky. Jde tedy o skutečně demokratický proces tří eh, subjektů na tří úrovních ECB, ESRB a národní příslušné orgány. Když se ovšem podíváme na samotné řízení a fungování procesu rozhodování, tak jsou tady určité věci, které bychom mohli kritizovat. Víte, že předseda ECB je je také předsedou ESRB. První místo předseda ESRB se volí mezi členy eh, rady ECB, to znamená, že předseda a místo předseda ECB jsou členy eh, správní rady ESRB. Místo předseda ECB a čtyři eh, členi správní rady ECB jsou také členy řídící rady ESRB. Eduardo Sanguinity, italský básník, e, říká, podívejte se na tento obrázek a na tam ten. Podívejme se tady na tento obrázek, tak jak se nám teď skýtá e, z teoretického hlediska a na obrázek alternativní, který by mohl nastat. Uvedu další příklad, abych to ilustroval. Fungování samotného SSM. Víte, že nový mechanismus dohledu je založen na eh, takzvaných společných dohledových týmech, což jsou eh, týmy eh, do, dohlížitelů z Evropské centrální banky a národních příslušných orgánů a jejich úkolem je dohlížet nad bankami systémového významu. Složení JST stanoví Evropská centrální banka a je velice pravděpodobné, že to bude mít dopad na proces rozhodování. V každodenním rozhodování, protože eh, tyto týmy samozřejmě budou rozhodovat určitým způsobem. Kromě toho a tady bude také dlouhodobé rozhodování, které bude vždy pod dohledem řídícího výboru, kde je 10 členů z centrální banky, Evropské centrální banky a z národních příslušných eh, orgánů. Je jasné, že pokud národní příslušný orgán bude silně zastoupen jak v JST, i v řídícím výboru, tak i když řídící výbor nemá formální rozhodovací právomoc, existuje riziko, že rozhodování, proces rozhodování může být výsledkem určitého jednání mezi ECB a těmito několika málo národními příslušnými orgány. To jsou dva příklady toho, jak řízení e, může ovlivnit konkrétním způsobem vícestraný proces rozhodování, který byl inspirací pro vznik bankovní unie. Nemusím připomínat, že to byl samotný Evropský parlament, který ve svém eh, ustanovení z roku 2013 říká, že bankovní unie musí být vytvořena eh, na základě víceúrovňového diversifikovaného řízení. Ale jsou tady další záležitosti, které mají přímý či nepřímý dopad na vícestranost procesu rozhodování. Zmíním pouze jeden z nich, který podle mého, který podle mého názoru je mm, záležitostí velice aktuální a možná v tuto chvíli trochu podceňovanou. Souvisí to s otázkou nákladů na finanční dohled. Ehm, ta myšlenka, kterou podpořila Evropská komise, tedy eh, že by došlo k implementování modelu financování nákladů eh, na eh, dohled ze strany mm, bankovního sektoru. To bude mít dopad na vícestrané řízení z dlouhodobého hlediska. Náklady na dohled evropského bankovnictví no, můžeme pokrýt eh, samotným sektorem bankovnictví pouze pokud SSM a celkový systém bude minimalizovat dvojí náklady a překrývání funkcí mezi různými institucemi, protože pokud k tomuto nedojde, je velice pravděpodobné, že vzniknou dodatečné náklady, které banky budou přenášet na své klienty, což je poměrně eh, známý jev eh, častý v různých členských státech, projevující se v různé míře v závislosti na situaci bank. To znamená, že model financování v rámci samotného odvětví musíme eh, skloubit procesem koncentrace mm, příslušných úřadů, protože to bude mít dopad na řízení eh, celkového SFS. Teď už bych se podíval na závěry eh, strategické povahy. Jsou spíše strategické než technické. Myslím si, že cesta k efektivní bankovní unii a unii kapitálových trhů není jenom užitečná, je přímo nevyhnutelná. Nicméně zároveň je zjevné, že nový systém finančního dohledu um, si sebou nese určité nevyřešené záležitosti. Například standardizovaná regulace, překrývání funkcí mezi různými úřady, institucemi, otázka řízení a interakce mezi eh, úřady, náklady na celý systém v jeho financování. A mm, politici mm, a, Dozorové orgány se samozřejmě snaží eh, situace vyřešit. Já se ovšem myslím, že politici by se měli zaměřit na dvě samostatné úrovně. Jednak by měli přehodnotit eh, logiku samotné regulace a posoudit, do jaké míry standardizovaná pravidla mohou vyhovovat eh, opravdu všem. Nabývám dojmu, že prvním hodným krokem v oblasti mediace by měla být revize regulačního rámce. A potom na druhé úrovni eh, politici musí monitorovat mnohem pečlivěji od samého začátku fungování nového SSM, aby byli schopni identifikovat eh, problémové kritické oblasti a posoudit, eh, kde je potřeba nasadit jasnější a racionálnější systém rozhodování. Mechanismus demokratické odpovědnosti je tady v této souvislosti zásadní, ale já si nejsem jist, že v současné podobě dává Evropskému parlamentu skutečnou a přesnou představu o tom, jak eh, a ohledně čeho rozhodování probíhá. Na závěr chci říci, že z krátkodobého hlediska musí se hrát větší eh, roli eh, samotné dozorové orgány. Ti musí využít veškeré odborné finanční znalosti, které mají pro to, aby zajistili eh, spravedlivou mediaci. Já si ovšem myslím, že velkým problémem v současné chvíli při budování ekonomické unie je to, že se ji snažíme budovat dříve, než jsme docílili jakési kulturní unie. Takže krátkodobého hlediska se domnívám, že pokud chceme začít sdílet ehm, stejnou kulturu napříč našimi společnostmi, tak ten prvek, který může propojit ekonomickou a politickou vizi, je skutečně potřeba a byla by to jakási um, společná kultura, která by předurčila budoucí um, úspěch eh, ekonomického regulačního rámce. Děkuji. Až Děkujeme a slova Pervánš Bereš. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A, a mluvám se, že jsem se neúčastnila první části, ale děkuji za tyto tři vystoupení, protože byla velmi plodná. Navíc musíme konstatovat, že nikdo z vás nehovořil o tom, že Mario Draghi rozhodl o pravidlech, která nefungovala, jak se s tím vypořádáme Eh, myslím si, že to by byl bod, který by se měl prodiskutovat. A nevím, jestli se o tom hovořilo v tom prvním kulatém stolu, ale je tady hypotéza mm, předsednictví euroskupiny. A sice mm, na úrovni komisaře, mm, který bude zodpovědný za eurozónu. O tom jste nehovořili ve vašich vystoupeních. Já si myslím, že to je způsob, jak bychom mohli smířit ty jednotlivé architektury. A pak je tady jedna otázka, o které se často hovoří a ráda bych se seznámila s vaším stanoviskem, zvláště z prvních vystupujících. Jaké tady budou střety zájmů v této souvislosti? Protože bylo mi řečeno, že pokud tady budeme mít předseda, předsedu euroskupiny a bude to komisař, tak bylo řečeno, že tady bude určitý konflikt zájmů. Eh, z hlediska dohledu a tak dále. Já myslím, že stejný problém může existovat také na úrovni státu, ale je to argument, který je tady používán, takže bych byla ráda, kdybyste se k tomu vyjádřili. Pak je tady druhý aspekt, který je komplikovaný z hlediska vztahu mezi ECOFINem a Euroskupinou. O tom jste také nehovořili. A ráda bych se seznámila s vaším stanoviskem. V podstatě Euroskupina je užitečná k tomu, aby v tom celkovém pohledu eh, řešila problémy eurozóny. Ale ty problémy této zóny mají také zvláštní rozměr z hlediska mm, postupů, které e, se vztahují na všechny členské státy. Abych byla konkrétnější. Ta specifická doporučení pro jednotlivé země, samozřejmě všichni na ně mají právo, ale pouze eurozóna má v tomto ohledu závaznější rozměr a tady se tedy propojují dvě pravomoci. Jednak pravomoc euroskupiny a jednak pravomoc ECOFINu. E, myslíte si, že tady jsou určité potíže, nebo to můžeme akceptovat? A teď v návaznosti na to, co řekla paní Daniela Švarcerová ohledně e, významu národních parlamentů a nárůstu jejich vlivu. Od roku 2004 konkrétně jsem konstatovala, že jsme si vědomi toho, že státy by se měly zajímat o to, co se děje z hlediska finančního dohledu a z hlediska hospodářské a měnové koordinace. A samozřejmě e, z důvodu krize se tyto věci změnily. A já myslím, že Evropský parlament udělal chybu. Já jsem se proti tomu stavil, ale neúspěšně tím, že v podstatě hm, akceptoval eh, tu eh, pozici jakéhosi pozorovatele eh, mechanismu stability vlastně mimo smlouvu. Já myslím, že jsme tím nic nezískali a e, opravdu můžeme vyjádřit jenom politování, že tento mechanismus stability není ve smlouvě, protože to by vyřešilo některé problémy, o kterých hovořila Daniela Švarcerová. Tady je paradoxní situace, potřebujeme více integrace a v podstatě je tady riziko absolutní renacionalizace prostřednictvím těch národních parlamentů. A pak je tady další rozměr, možná dlouhodobější z hlediska tohoto řešení a sice to je nárůst té rozpočtové kapacity, která eh, by byla pod eh, parlamentní kontrolou a kde by se tato otázka mohla ošetřit. Před dlouhou dobou eh, bylo rozhodnuto, že parlament bude spolu rozhodovat ohledně některých prvků evropského semestru. Tady souhlasím s tím, co řekl Paul Craig je tady určitá rezerva mezi tedy legislativní pravomocí, která je velmi silná, a méně důležitou roli, kterou má parlament z hlediska využívání této legislativy v rámci toho, co by se eh, dalo projevit v té hospodářské politice, kde potřebujeme evropskou dimenzi. A to je téma, které bychom měli ještě více zpracovat. Já jsem byla zodpovědná za zprávu, která se nyní projednává a tam jsme se na něčem nedávno dohodli a to je velmi důležité. Je to myšlenka, že musíme mít diskusy ohledně agregované situace před ještě jarní Evropskou radou a předtím, než bude tedy předseda Euroskupiny na plenárce. Samozřejmě to jde ruku v ruce s dalšími aspekty, které se vyvíjejí. A myslím si, že vedle té perspektivy revize smluv bychom se měli také zabývat, a tady se spíše tedy eh, obracím na předsedkyni a také na různé zpravodaje, měli bychom se spíše eh, zabývat tím, že bychom potřebovali specifickou eh, interinstitucionální dohodu, abychom právě zaznamenali tento pokrok z hlediska parlamentu, ne v legislativní oblasti, ale z hlediska diagnózy a návrhu, které by byly velmi konkrétní a zabývaly by se fungováním zóny ve prospěch celé Evropské unie. Thank you. Thank you. Děkujeme. Maria Rodriguez. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, děkuji za všem, děkuji všem našim hostům za nesmírně zajímavé, užitečné informace. Několik otázek, především na profesora Krega a pod doktorku Švarcerovou. Doktorka Švarcerová se zmínila o zlepšení zprávy v eurozóně, o této potřebě. Myslím si, že má pravdu, když tvrdí, že nejde pouze o překonání krize, která ještě pořád zde panuje, ale zajištění toho, že hospodářská měnová unie skutečně splní ty základní cíle stanovené naši smlouvou. Růst, pracovní místa, udržitelný rozvoj a tak dále. Tato kapacita zatím je nesmírně problematická. Jeden komentář a poté několik dotaz, dotazů. Komentář. Když hodnotíme to, jakým způsobem zpráva či řízení eurozóny se vyvíjí, musíme uznat, že došlo k důležitému rozvoji, vývoji v oblasti exekutivních pravomocí. Ovšem legislativní pravomoci zaostávají v tomto rozvoji. V rámci exekutivy tam vidíme permanentní roli euroskupiny, vytvoření například nebo stanovení eurosamitu, nedávné vytvoření, jistě víte, že to z praktického hlediska není nic jednoduchého, organizace takových samitů. Ale probíhají zajímavé rozhovory, které se týkají určité společenské skupiny, které by se věnovaly pouze problematiky ministrů pro sociální záležitosti. Já myslím, že k tomu máme dostatečné důvody. Moje otázka. Jak bychom měli rozvíjet dále legislativní roli záležitosti v eurozóně? Jak by jsme měli rozdělili ty pravomoce mezi národním parla- parlamenty a Evropským parlamentem. A nyní dotaz na vás. Souhlasíte s tím, že toto přerozdělení pravomocí by mohlo být následující, požádat Evropský parlament zorganizovat se takovým způsobem, aby mohl projednávat agregovaný fiskální postoj, správnou mm, politickou směs této oblasti, hlavní směry pro implementaci na straně členských států eurozóny a potřebu vytvořit určité evropské nástroje, které by řešily problémy eurozóny. Především fiskální kapacitu a všechny rozpravy týkající se tohoto problému. Myslíte si, že by Evropský parlament měl řešit všechny tyto věci a pokud ano, jaká by byla role národních parlamentů, kromě té na centrální role přijímání národních rozpočtů, měly by hrát nějakou jasnější roli při přijímání národních reformních programů, tak aby se zajistil vyšší stupeň pocitu odpovědnosti za tyto reformy. A druhá otázka. Role nebo jak organizovat tuto roli Evropského parlamentu. Protože ano, vytvoření toho podvýboru, proč ne, to mi připadá jako dobrá myšlenka. Je to relevantní pro výbor ekon, pro ekonomické záležitosti, možná i pro výbor pro zaměstnanost, nebo možná i pro rozpočet. Co si o to myslíte? A na závěr, co je kompatibilní s evropskými smlouvami u těchto možných eh, vývojových linií, o kterých jsem se zmínila a co není kompatibilní. Děkujeme. Richard Corbett má slovo. Děkuji. Jestli dovolíte, dvě otázky, dvě záležitosti první určitá anomálie smlouvy, která se týká stability, ekonomické zprávy a řízení. O tom se zmínil pan profesor Craig. Vlastně určitá ilegitimita v této oblasti, či nezákonnost, to znamená, že vlastně diktuje určité kroky, určité kroky na straně evropských institucí, i když, řekněme, to je vlastně podskupina členských států, nezahrnuje to všechny členské státy. I přesto evropské instituce a samozřejmě všechny členské státy v reále samozřejmě ano, se na tom podíli, protože to akceptovali, souhlasili s tím a jeden z hlavních důvodů je samotný vznik této struktury, protože původně nešlo o nějako o vytvoření nějaké samostatné smlouvy. Původně jsme chtěli mít protokol, který by byl pouze eh, doplňkem těchto smluv a byl to premiér jednoho členského státu, já si nepamatuji, kterého státu pravděpodobně nebyl premiérem dlouho, takže to je úplně jedno, kdo to vetoval. A právě proto eh, jsme dospěli k tomu té samostatné smlouvě, signatáři této smlouvy to vyjednali za přítomnosti Velké Británie. A to takovým způsobem, aby skutečně vlastně byla co možná nejblíže znění hlavní smlouvy. A myslím si, že to je správné podle mého názoru. Druhá věc, Měla byste být nějaká diferenciace, odlišení Evropského parlamentu, pokud jde o poslance ze zemí eurozóny, ze zemí mimo eurozónu, i kdyby to bylo, řekněme, na úrovni nějakého podvýboru. Já vidím mnoho problémů spojených s tímto nápadem. Otázka eura, když to budeme řešit tímto způsobem, možná bychom to měli udělat i u Schengenu z Kypru, z Irska, Velké Británie, Rumunska, Bulharska by teda nemohli poslanci se zúčastňovat práce tohoto výboru, nemohli by hlasovat, nebo by tam byl nějaký specifický podvýbor, nebo Dánsko by se nemohlo zúčastňovat rozpráv o, roz, o obraně Itálie, Španělsko, zase naopak k otázkám, které se týkají Evropského soudu pro patenty, nebo jít ještě o krok dál a říci, že ve společné, zem, společné eh, rybolovné politiky Česká republika, Rakousko, mm, mm, Maďarsko, Slovensko, které nemají pobřeží, by se neměli za, zúčastňovat těchto rozprav, čili ten problém skutečně by nám bral obrovských rozměrů, pokud bychom šli tímto směrem tohoto precedentu v národních parlamentech není nic neznáme. Například u mě, u nás doma skočtí poslanci nebo z Severního Irska hlasuje o národní legislativě, která nemá dopad na jejich eh, část Velké Británie. Podobné záležitosti vidíme v jiných zemích rovněž. V Evropské unii je taková větší diferenciace v radě, ovšem ne v Evropském parlamentu, ani v Evropské komisi, ani u soudního dvora. No, to je takový férový mm, vybalancovaný systém, když se podíváme na to, jak funguje celý tento systém jako celek. Bylo by nesmírně obtížné, podle mého názoru, s ohledem na euroskupinu, skutečně tam není nějaká jednoduchá definice být uvnitř či nevědomě. Ano, ty, které mají například, ty jsou, jsou členy nebo mají nějaký pakt na, například s Dánskem, nebo řekněme ty, které jsou země, které z hlediska by se měly stát člen, jiné z dlouhodobého hlediska, jiné země nemají tento zájem, čili opravdu to je, by bylo nesmírně obtížné v tomto ohledu. Možná to záleží i na fungování parlamentního fungování, to znamená z určité, mm, řekněme, reakce na zprávy, jejich spochybňování, analýzy, revize a tak dále. Tam by nemusel být žádný problém. Ovšem, pokud bychom měli mít nějakou fiskální kapacitu jednoho dne pro eurozónu, s finančními zdroji, které by byly k dispozici pouze z členských zemí eurozóny, tak tam by byl problém hlasování Evropského parlamentu v případě, že poslanci, tedy daňoví poplatníci, nepřispěli do těchto financí, nebo k těmto financím by se zúčastňovali takového hlasování. Ano, to, to eh, samozřejmě chápu, ovšem to si ještě příliš vzdálená budoucna. Právě proto neakceptuji toto umělé rozdělení. Myslím si, že v tomto okamžiku to skutečně není zapotřebí. A to stejné platí pro komisi i pro soudní dvůr. Mercedes Breso má slovo, prosím. Grazie, grazie presidente. Ma, eh... Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já osobně se domnívám, že když se podíváme na zprávu v oblasti eurozóny, eh, Měli bychom v každém případě mít na mysli to, co připomíná neustále pan Draghi členským státům, a sice, že zpráva hospodářských záležitostí musí jít ruku v ruce s politickou unii. A to je stěžejní eh, prvek. A já tak reaguji také na relevantní připomínky pana Korbeta, který se k tomu vyjádřil. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že toto složité propojení a politická absence a absence legitimity některých eh, rozhodnutí, tak jak to vnímají některé členské státy, které to chápou jako určité pokyny, které jsou jim vnucovány, to právě souvisí s tím politickým aspektem, který neumožňuje uplatnit rozpočtové nástroje, tradiční nástroje této hospodářské politiky. A abych se vrátila k těm jednotlivým vystoupením, pro mě z toho vyplynulo následující. Je důležité se podívat na to, jak bychom mohli pokrýt celou eh, Evropskou unii a jakým způsobem zajistit větší kapacitu intervencí. A to ve smyslu pravomocí parlamentu. Také je tu otázka toho, zda bychom měli měnit smlouvy. A nebo zda v rámci existujících smluv bychom měli vybavit Evropskou unii určitou rozpočtovou kapacitou s vlastními příjmy. To nejenom není zakázáno, dokonce je to stanoveno ve smluvách. A to by Evropskému parlamentu poskytlo možnost sehrávat skutečnou úlohu spolurozhodujícího zákonodárce, protože ta zatím neexistuje, protože otázka zdrojů je řešena stát, jednotlivými členskými státy. Pokud by tady existovala skutečná rozpočtová pravomoc, tak by Evropský parlament mohl být spoluzákonodárcem a mohli bychom vnést tento demokratický rozměr do zprávy hospodářských záležitostí. Za druhé, Rozpočet, který by byl vhodný, který by umožňoval eh, řešit eh, ekonomickou nevyváženost. A tato ekonomická nevyváženost se může objevit i v zóně, která používá euro. A to vůbec eh, nehovořím o sdílení dluhu. Takže Unie by měla mít rozpočet a měla by mít další možnost se zadlužovat, samozřejmě v rámci přiměřeného přístupu a to by mohlo jaksi slaďovat eh, ty ekonomické vývoje v souvislosti s jednotlivými hospodářskými cykly. A to by také poskytlo Evropskému parlamentu možnost správně fungovat. Otázka, zda máme rozlišovat eh, eurozónu a neeurozónu, eh, to je záležitost, která by mohla být také jinak řešena Evropským parlamentem, pokud by měl větší politickou pravomoci. A teď, co se týče toho podvýboru pro země eurozóny, ano, to by mohlo být užitečné, ale já souhlasím s panem Korbetem který řekl, že by to byl precedens a že by se tím eh, mohla otevírat cesta různých diferenciací a rozdělování a to by vlastně ty věci jen komplikovalo. Euro je v podstatě budoucností celé Evropské unie a ty jednotlivé země budou přistupovat k eurozóně, jakmile naplní ty podmínky, které jsou stanoveny. Tyto země jsou už propojeny s eurem prostřednictvím eh, devizové směny. A země, které se rozhodly, že se nikdy nepřipojí k eurozóně, tak eh, samozřejmě i ty eh, jsou ovlivňovány jako je eh, Libra a my doufáme, že tedy se bude mm, jednat svým způsobem i v rámci zájmu britských poslanců. I britští poslanci um, by měli mít zájem diskutovat o budoucnosti eura a tento zájem je legitimní. Pokud je o to, abychom doplnili HMU rozpočtovými a hospodářskými nástroji, tak to je něco, co by mohlo posílit úlohu eura celkem. A byl by to určitě zajímavější přístup, než abychom se pustili do změny institucionální architektury, je nutné, aby euro si ponechalo svoji vlastní sílu, eh, která by se opírala o vhodný rozpočtový nástroj. Je nutné, aby takto euro mohlo sehrávat plně svoji úlohu ve světovém hospodářském systému. Je pravdou, že pokud byste nám předali vaše e, eh, psavé e, eh, připomínky, tak bych se mohla ještě e, zamyslet nad těmi otázkami, které nadlesl pan Latore. Jsou tady některé otázky, které jsou zcela nezbytné a souvisejí s posílením kapacity eura, s posílením eura na celosvětové scéně. Takže ráda bych se seznámila se stanoviskem vystupujících. Takže jestli dovolíte, ano, eh, velice, velice stručně, opravdu, protože jste položili hodně dotazů v tom postmasterském období, to je mezivládní období evropské integrace. Jaká je vysvětlení toho, že ta nová plná mezi vládního uspořádání se v podstatě dotýká i mezinárodních smluv? aniž bychom se snažili využívat nástroje, které máme ve smlouvách pro mezivládní spolupráce, například posílená spolupráce. Proč, proč vlastně se eh, přikláníme k těmto extrémním verzím? A druhá otázka? všichni zvážujeme neustále to, jakým způsobem by národní parlamenty mohly být zapojeny více do evropských politik, jejich tvorby, jakým způsobem ta dvojí legitimita by mohla opětovně fungovat nebo jak zabránit naopak následující situace tím, že národní parlamenty budou jasněji zapojeny do evropské politiky a aby to zároveň vedlo k další inter mezivládní mu postupu, protože samozřejmě, že národní parlamenty spíše se zabývají národními zájmy. Nikdy jsem neslyšela, že by prosazovali především evropské zájmy. Čili proč zákonodáci a proč vlastně smlouva, která se týká pro exekutivní záležitost eurozóny, se nezabývá touto legislativní záležitostí rovněž. A poslední záležitost, ten, ten, ten, ten fiskální postoj eurozóny, diskuze, která zde probíhá eh, ohledně budoucnosti ekonomické zprávy a řízení se zabývá touto problematikou. Myslíte, že máme dostatek nástrojů, mm, i na, i, které vyplynuly z kr- ekonomické krize, nástroje, které by nás ochránily před morálním hazardem této myšlenky, tohoto nápadu, kdyby jsme vlastně něk- mohli být v takové situaci, že členské státy byly spokojeny s deficitem, protože jiné země mají plusy, takže všechno je vlastně vyvážené v pořádku. A tím byste asi dokonči, uh, eh, ukončili část otázek a nyní teda dávám slovo pro odpovědi. Nevím, jak to chcete zorganizovat, prosím, dáme vám slovo. From them first to the... Okay, so. Tak, prosím. Nejprve dámy, nebo pan profesor. Ano, děkuji. Děkuji Zas stimulující a inspirativní otázky. Kdybychom neměli tak málo času, mohli bychom tady zůstat celé odpoledne a stejně bychom nepokryli všechny dotazy. Já vás, pane profesore, říká paní předsedkyně, musím upozornit, že máme jenom pět minutek, protože pak musíme pokračovat eh, anglicky. Dobře, takže zkusím skutečně tři, čtyři minutky a zareagovat eh, na eh, tyto záležitosti co možná nejstručněji. V tom případě samozřejmě nemohu podrobně rozobět všechny otázky, které by si to zasluhovaly, takže vyberu jenom některé z nich a o těch se velice stručně zmíním. Za prvé, byla to ta záležitost, o které jste hovořila vy, paní předsedkyně, Richard Corbett, eh, rovněž trochu jiným způsobem. Otázka mezevládních dohod, využívání tedy dohod, které vzniknou mimo působnost Lisabonské smlouvy, spíše než to, že půjdeme cestou eh, aplikace mechanismů, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě. Eh, o tom hovořil Richard Corbett, že následně se to potom legalizuje podobně jako fiskální kompakt. Samozřejmě, že ty důvody, proč eh, politici jdou cestou metod a mechanismů, které jsou mimo Lisabonskou eh, smlouvu, eh, jsou různé v případě fiskálního kompaktu a SSM. U fiskálního kompaktu Eh, šlo eh, o to, že náš eh, milovaný premiér byl jenom součást, jednou ze součástí tohoto příběhu. Jde o to, že důvod, proč nakonec došlo k tomu fiskálnímu kompaktu mm, v té podobě, jako to je, tedy mimo Lisabonskou smlouvu, bylo proto, že tady byl také politický tlak na francouzského prezidenta a německou kancléřku. Oba dva mm, měli své vlastní důvody, proč říkali, že chtějí nabídnout nový mechanismus dohledu, a to reformou primárních smluv. Nicméně to se eh, ukázalo být jako nemožné kvůli vetu Camerona, takže eh, jistě by bylo možné jinak dosáhnout toho, co si zástupci Francie a Německa přáli jinou formou než fiskálním kompaktem, to znamená v rámci Lisabonské smlouvy a dokládá to také skutečnost, že když se podíváte na obsah fiskálního kompaktu a porovnáte to eh, s obsahem dvojbalíčku a šestibalíčku, tak eh, v podstatě tam příliš rozdílu nenajdete. A ten důvod, proč eh, politici tedy trvali nakonec na tom řešení, které je mimo Lisabonskou smlouvu, není to, že by to nebylo možné učinit v rámci Lisabonské smlouvy, například posílenou spolupráci, ale protože tady byl politický tlak eh, na eh, tyto dva velice silné politiky z dvou silných evropských zemí kteří byli tedy nuceni eh, jít cestou sekundární a ne cestou úpravy primární legislativy, ačkoliv paradoxně prosazení opatření, která jsou obsažena ve fiskálním kompaktu, eh, by byla určitě efektivnější, prosaditelnější, pokud eh, by vznikla v mezích Lisabonské smlouvy. Dále souhlasím s tím, že fiskální kompakt Eh, nakonec tedy schválen byl, ale jako ústavní právník eh, si uvědomuji, že návrhy, které se objevují například na webových stránkách Evropské eh, rady, si myslím tedy, že legitimita evropských summitů navzory tomuto všemu vychází z fiskálního kompaktu, protože jinak by to ústavně nebylo možné. Takže to k těmto věcem. Teď ta druhá záležitost, která se týká vztahu mezi ekonomickým řízením a politickou unii a toho, do jaké míry Evropská unie by mohla nebo již posílila fiskální kapacitu. Tady se snažím trošku ustoupit eh, ve středu diskuze a říci, vy máte větší politickou moc a tudíž máte lepší možnost než my posoudit, eh, zda k těmto věcem dojde či nikoliv. Ale zároveň, eh, protože jsem i, i akademik, tak bych asi zúraznil následující záležitost. Rámec pro ustanovení u, ohledně HMU eh, jsou ustanoveny v Maastrichtské smlouvě a dále byla tato ustanovení posílena Lisabonskou smlouvou a přenesena tedy takto do Lisabonské smlouvy. Ale ten rámec eh, jenom dokládá to, čeho se byly členské státy ochotny vzdát eh, v rámci centralizovaného dohledu v té době. a celou věc můžeme interpretovat potom trochu jinak v roce 2008 a po krizi z roku 2008. Asymetrie evropských eh, kompetencí v politických a ekonomických záležitostech eh, to byla prostě nehoda, na kterou se nevyhnutelně čekalo, ke které muselo dojít, protože eh, vlastně důvody pro tu asymetrii byly založeny již mnohem dříve. Takže bylo nevyhnutelné, že musí dojít k navýšení centralizace při dohledu nad eh, ekonomickými záležitostmi a monetárními záležitostmi. Ale zároveň si všichni eh, uvědomují, eh, zejména tedy ekonomové, že členské státy stále trochu tlačí koli, na to, kolik dohledu jsou politicky ochotny snést nad svým ekonomickým rozhodováním. A to je tedy přetrvávající určité eh, napětí a já bohužel nemám magickou hůlku, abych eh, eh, toto napětí odstranil a vyřešil ho, protože kdybych ji měl, tak už bych na tom dávno vydělal. Teď velice stručně na závěr k problematice Role národních parlamentů. To je skutečně poslední třetí věc, o které se zmíním. Myslím si, že je velice důležité, aby národní parlamenty sehrály eh, řádnou roli při posilování pravidel, která v současné době platí podle dvojbalíčku, šestibalíčku a fiskálního kompaktu. Myslím si, že by to měli mít své slovo. Také si myslím, že je důležité, eh, aby byli um, obecně více informováni a zapojeni, pokud jde o větší centralizaci pravomocí eh, hospodářských politik v rámci eurozóny. I to je důležité. Já mám problém ovšem s následující věcí. A to tady zazněla již několikrát během dnešního dopoledne a také Eh, od panelistů. A to, že národní parlamenty eh, řeší věc z národního hlediska. Nevyhnutelně, samozřejmě. Takže tady máme 28krát národní zájmy, které nám ovšem dohromady nesestaví evropský, celoevropský eh, zájem. Takže když někdo tlačí na navýšení pravomocí pro národní parlamenty, tak moje další otázka je, Eh, ty pravomoci by měly být k čemu? Aby dělali co? Protože, jak už jsem říkala, mě zneklidňuje navyšování eh, národních zájmů a eh, rozmělňování zájmu evropského. Děkuji. Nyní paní Švarcer. Teď rozdělení, já bych se zmínila o rozdělení úkolů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, jak řekla paní Rodriguez. Tak, předně ten váš seznam je v podstatě správný, protože na národní úrovni tam už máme příslušné kompetence a na evropské úrovni by se, na to by se měly do určité míry přenést. Evropská monetární e, unie musí mít svůj fiskální prvek, e, tady musí být parlamentní kontrola na úrovni Evropské unie, proto souhlasím s tím seznamem priorit a také Eh, s tím, že je třeba diskutovat o fiskální problematice v této věci. Do čeho ovšem by měly být zapojeny národní parlamenty je diskuze o celé věci. Paní Hibnerová, eh, souhlasím s vaším názorem, že riziko renacionalizace tady je, ale mm, musíme se mu postavit, ne před ním zakrývat, eh, zavírat oči. Takže já to spíše vnímám jako určitý proces, kdy máme možnost jako Unie hodně poučit. A vidíme to i dnes po 16 letech, eh, kdy jsme členové měnové unie, vidíme, že sdílíme jednotnou měnu, máme de facto integrované ekonomiky, což možná úplně ideálně nefunguje, ale technicky tomu tak je. Ale je potřeba, aby se to takto chápalo na úrovni evropské i národní. A právě proto si myslím, že diskuze o fiskálních záležitostech musí probíhat na evropské úrovni, protože tam se to vše formuluje, protože pak už jde jenom o distribuci, což je politicky senzitivní věc. Ale pokud ten proces nebudeme takto chápat všichni, všechny členské státy, tak se nikam nedostaneme a obě ty úrovně, evropská a národní, zůstanou oddělené. Tak to já vnímám ten problém legitimity a akceptovatelnosti. Ještě bych se chtěla vyjádřit eh, ohledně k tomu, zda máme vnímat eurozónu v celé diskuzi hm, a zda máme eurozónu zapojit do diskuze hned od začátku. Pokud se shodneme na tom, že to je právě ten eh, fiskální prvek, eh, který je důležitý pro zapojení parlamentu, tak bych řekla, že již teď tady jsou určité drobné náznaky vzniku fiskálního prvku ESM. Nebo já teď mluvím o tom, co má už nyní eurozóna, takže to musí být takzvaně dvojí proces eh, institucionální změny doprovázený konsolidací smluv. Chci říci, eh, že, fisk, že vzniká fiskální komponent, ale chaoticky. Mě, já bych zapracovala do diskuze také Junckerův plán. Řekla bych, že myšlenka, která se objevuje už dlouho, to znamená fiskální pobídky eh, pro provádění národních reform. To je věc, která, eh, se kterou se také musí eh, počítat. Vše toto musí být otevřeno 28 členským státům. Argument pro vznik tohoto nástroje je velice silný na celoevropské úrovni. Měli bychom usilovat o jeho prosazení na celoevropské úrovni, spíše než o prohlubování této věci pouze v rámci eurozóny. Protože jsou tady členské státy, které se rozhodly mimo eurozónu zůstat. Ještě jedna záležitost, která je v této souvislosti důležitá, a to, jaký scénář si představujeme pro prohloubení eurozóny. Myslím si, že Teď se uvažuje spíše o tom, že by to měl být kontrolovaný proces, ale co když se nám krize vrátí? Nevíme přesně kdy, může to být prostřednictvím Řecka nebo jinou cestou. Nebo co když odejde nějaký stát eurozóny? Myslím, že by to byla chyba, ale může to nastat. Tak potom budeme v situaci, kdy politická dynamika směrem k prohlubování eurozóny zřejmě mm, se jaksi vrátí a my musíme o tom uvažovat z hlediska ekonomické efektivity a řeši, řešení eh, krizí, ale musí tam být i ten mm, element politicko-ekonomický. Děkuji, pan Latora. Děkuji. Já chci ještě zdůraznit význam bankovní unie a dopad, eh, který to bude mít na reálnou ekonomiku. Jedná se Bohužel bude muset tlumočení z časových důvodů skončit. Um, to, to get to my conclusion, let me just uh, uh, come back to what